Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die Sitzung geöffnet. Milí kolegové, rád bych zahájil naše zasedání. A jsem rád, že je tu dnes i můj uh, zástupce, pan Legut. A chci vyjádřit své překvapení, svůj údiv, když vidím čas, který máme na zprávu o vztazích EU-Čína, a 3. září bylo poslední termín pro podání pozměňovacích návrhů. Dneska je 13. října. Řekli mi, že kvůli překladům nebylo možné zpracovat to dříve, ale ani teď nemáme ještě kompromisní návrhy. A po šesti týdnech eh, od posledního termínu se nesešli ještě stínoví zpravodajové. A my kvůli tomu nemůžeme hlasovat, protože to nebylo možné připravit. 16.11. nepřichází v úvahu, protože tu není zpravodaj tak se dostáváme k 7. prosinci, kdy vlastně bude spousta kolegů eh, na misi. A to nepovažuji za únosný stav. A kromě toho nás to stojí čtvrt roku času, než se můžeme pustit do další zprávy. Možná, že by nám mohl zpravodaj předložit návrhy, jak zrychlit to téma jakým způsobem, abychom skutečně pokročili. Pane zpravodaji, máte slovo. Eh, Děkuji, jenom krátce. Vy už jste říkal, před minulým týdnem jsem dostal kompletní překlad všech pozměňovacích návrhů do angličtiny a mohl jsem je zkontrolovat a do dneška jsem intenzivně pracoval na těchto návrzích eh, pozměňovacích návrhů. Jsou více méně hotové, čili není to moje vina. Různé frakce mě požádali, abych skutečně eh, zodpovědně vypracoval kompromisní návrh a to chvilku trvá a to předpokládám, vy ve své moudrosti víte. Pokud je o vztahy EU-Čína, Máme tady spoustu pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a celá řada z nich logicky odráží nejdůležitější události, ke kterým došlo v Číně během léta. A my jsme krátce před letní pauzou měli poslední výměnu názorů. Někteří hovoří o krize, o krizi. Mnozí připomínají eh, takové ty verze z 12. srpna, ty situace, ke kterým došlo a znečištění půdy a podzemních vod. Zatím není jasné, jaké látky tam byly uloženy a Eh, došlo také k poškození zahraničních firm tímto způsobem. V posledních týdnech, poté, kdy ten překlad pozměňovacích návrhů pomalu dorazil, jsme se intenzivně zabývali kompromisními návrhy a v příštích dnech tyto návrhy dám eh, stínovým zpravodajům k posouzení. Tyto různé kompromisní návrhy se zabývají významem vztahu EU a Číny s ohledem na antikorupční kampaň, vztahy Čína-Tibet, ekologickou politiku, terorismus, situace v Hongkongu, celosvětová role Hongkongu a eh, událostmi v Čínském moři a otázkou lidských práv v Číně a současnými obchodními vztahy mezi Čínou a Tajvanem. Mnohokrát děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se tímto tématem zabývají. Těším se na další návrhy. Děkuji. Máte už přehled o tom, jaké hlavní problémy jsou v těch pozměňovacích návrzích, o kterých budeme diskutovat. To je také e, účel toho druhého kola. A nebo ty pozměňovací návrhy zatím ještě nemáte prostudované. Um, Dostal jsem obtížné pozměňovací návrhy k různým tématům a frakce se potom musí dohodnout a vyjasnit si to. To by bylo docela konstruktivní. Máte už ty kompromisní návrhy? Víte, mohl bych je ještě dnes poslat stínovým zpravodajům. To by bylo docela rozumné, kdybychom je byli bývali měli pro uh, toto jednání. Hlásí se někdo o slovo? Pan Lan? Já, já Pane předsedo, ano. Tento materiál musíme rychle dovést ke konci. My už jsme měli dvě meziparlamentní setkání s našimi partnery v Číně v červenci a pak v září. A čínští partneři se ptají eh, po té zprávě. Mají také obavy, že ta zpráva nebude v té kvalitě, která je potřebná pro strategické partnerství EU a Číny. Vy jste říkal, pane kolego, že důležité události během léta, to byly ty události v Tančinu. Ale neštěstí v Tančinu je to skutečně strategický bod pro spolupráci Evropy a Číny ve vaší zprávě jsou také určitá vyjádření prezidenta Čínské republiky. Já si nemyslím ale, že by to mělo být v popředí. Musíme se soustředit na ty oblasti politiky, kde Evropa s Čínou v budoucnu chce spolupracovat a podívat se na tyto části a ne na vysvětlení eh, prezidenta a nebo exploze v Tanžinu a podobně. To by nemělo být v popředí. Naše pozměňovací návrhy jsme eh, upravili tímto způsobem. Jde o hospodářskou spolupráci, dohoda o investicích, eh, investiční azijská banka, Junckerův plán a nová cesta to je komplex, na které musíme pracovat. Kromě hospodářské spolupráce máme také politickou spolupráci. Ve světě jsou různé konflikty a doufáme, že bychom my jako EU e, spolu s Čínou mohli najít řešení. Irán, Syrie, další konflikty Eh, Jihočínské moře, to musíme také zmínit, to je jasné. Pak tu máme další velká témata, digitální Čína, digitální Evropa, ta transformace našich společností směrem k digitalizaci. Uh, jak dosáhneme ochrany osobních údajů, jak bojovat proti kyberkriminalitě, vývoj nových technologií. To jsou strategická témata, kde doufám, pane Magame, se budete soustředit právě na ně v rámci toho kompromisu a ne na to, co se tomu či onomu líbí. Je to, jde o to, abychom tam měli body důležité pro spolupráci s Čínou. To je vše. Jak to uděláte? Aha, aha, to je os o kongresu. Sorry, I didn't... Omlouvám se, neslyšela jsem, co říkala Jo a zpravodaj, ale ve Španělsku se říká, že musíme mít čínskou trpělivost. A já chápu, že tady byly problémy s překlady, že to trvalo a pokud se to kvůli tomu nějak zdrží, rád eh, pomohu zpravodaji. Ehm, pokud eh, bude nějaká prodleva, tak to se nedá nic dělat, ale musíme se skutečně snažit pracovat efektivně. Pane předsedo, nevím, jestli teď tady budeme hovořit o pozměňovacích návrzích, nebo teď, jestli se řeší jenom ta prodleva. Also, yeah. Question. Uh, should I speak also? Otázka moje. Mám hovořit i o pozměňovacích návrzích jménem EPP? Dobře, takže řeknu to tedy eh, španělsky. Pokud jde eh, o zpracování eh, toho textu, o postupy, pokud tady budeme mít nějaké spoždění třeba až do prosince, tak se nedá nic dělat, ale <clears throat> musíme doufat, že tady vzniknou kompromisní návrhy. Pokud se týče eh, pozměňovacích návrhů, už jsem říkal v červenci, jaký je můj obecný názor. Dovolte ještě k tomu eh, pár eh, komentářů. Za prvé, chtěl bych zdůraznit obrovský význam Číny na mezinárodní scéně. Vyplývá to i z některých pozměňovacích návrhů. Čína stále více je aktivní v různých dalších zemích světa. Eh, je tedy třeba, aby vlastně jednala zodpovědně a dle norem, které platí pro všechny. Dále jsem chtěl zdůraznit, že je třeba dosáhnout uspokojivého výsledku eh, v rámci jednání o investicích, o dohodě o investicích. EU by měla využít všech příležitostí, které skýtá hospodářský rozvoj Číny a snažit se o větší přístup na čínské trhy. Čína se snaží o ekonomický přechod, snaží se otevírat své hospodářství tak, aby hospodářství se více opíralo o trh než o stát. E, takový um, úspěšný přechod by byl prospěšný jak pro Čínu, tak pro celý svět, včetně nás, protože jinak by um, hrozil takový nebezpečnější scénář a v tomto smyslu jsem předložil pozměňovací návrhy. Dále, další důležitý bod, to jsou lidská práva. V list listopadu eh, zástupce Lambrinidis povede eh, nový dialog eh, v této věci s čínskými kolegy a je třeba zdůraznit těžké postavení tibetského lidu a některých dalších menšin, například křesťanů. To máme také v pozměňovacích navrzích. Jak už říkal v úvodu pan Brok, je tady také problematika jihočínského moře je třeba zdůraznit eh, mírovou iniciativu tajvanského prezidenta eh, v souladu s mezinárodním námořním právem. Regionální spolupráce je důležitá. Tato otázka má celosvětový dopad a proto Evropská unie by bilaterálně a prostřednictvím regionálních kontaktů měla tuto situaci dále sledovat. Dále je třeba zdůraznit a podpořit iniciativy ve prospěch lepších vztahů eh, obou eh, stran na obou stranách eh, tajvanské úžiny. Také víme, že jsou pozměňovací návrhy týkající se bilaterálních vztahů EU-Čína v otázkách jako je změna klimatu, situace v Hongkongu a řada frakcí myslím, eh, jde eh, ve svých návrzích ve stejném duchu. Takže já se domnívám, že tady máme dostatečný manévrovací prostor pro to, abychom dosáhli kvalitních eh, kompromisů, tak aby konečná zpráva měla skutečně strategický význam. Děkuji. Ja, dank u, uh, voorzitter. Uh... Děkuji, pane předsedo chci poblahopřát zpravodaji k jeho práci, ke korektnosti a správnosti znázornění těchto vztahů. A jsem rád, že pan, a doufám, že pan byl to zohlední také to, že eh, pokud jde o otázku lidských práv, tak Čína dosáhla určitého pokroku, ale eh, Čína se stala ekonomicky eh, hospodářským tigrem, ale pokud je o lidská práva, tak tam zatím ještě ne. Pokud je o lidská práva, tak oznání a právo na sebe určení Ujgurů, křesťanů a Tibetanů, kteří se stali ve své, na svém území menšinou, jsou věci velmi důležité, takže tady očekávám podporu. Herr Scholz. Pan Scholz. Danke, Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Pane Beldere, O této zprávě a o těchto vztazích nemluvíme poprvé. Už v minulých letech jsme několikrát hovořili i v roli vás jako zpravodaje o vztazích EU-Čína a chci jasně říci, že strategická orientace vaší zprávy tu nemůžeme sdílet. Já si myslím, že je příliš krátká. Ta vaše zpráva jde směrem, kterým by neměla jít. Pokud jde o to, co předseda delegaci pro Číny našeho parlamentu právě řekl, to znamená, že se musíme připravit na zásadní otázky a zvážit, jak my jako Evropský parlament můžeme přispět pro další rozvoj strategické struktury partnerství, a to je strategické partnerství, eh, pokud vzpomenu na eh, vrcholné setkání EU a Číny v minulých letech, tak tady nám to schází. My jako frakce jsme předložili pozměňovací návrhy tímto směrem, ale máme tam zásadní rozdíly. E, pochopitelně tu zprávu je možné vylepšit. A myslím si, tak jak už tady několikrát zaznělo, je to otázka jak hospodářských, tak politických, kulturních i lidskoprávních témat. A jsem zvědav, jak se řady pozměňovacích návrhů, které jsou, eh, vypracujete a vytáhnete to, o co je třeba tu zprávu doplnit a najdete změnu orientace této zprávy. Říkám, musíme si uvědomit, jak my jako Evropský parlament a kde můžeme přispět k této změně. Bitte sehr, ja. Pan Schaffhausen. Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o tuto zprávu, my pro ní hlasovat nebudeme, my budeme eh, hlasovat proti. Já půjdu od toho méně důležitého k tomu důležitějšímu. Pro mě eh, je zásadní, abychom dosáhli vyvážených výměn mezi EU a Čínou. Mám pocit, že tady vůbec nezvažujeme eh, novou ekonomickou rovnováhu, kterou je třeba budovat ve vztahu s Čínou v souvislosti s obchodem a udržitelným rozvojem. To ostatně platí i pro Německo, kdy vlastně přebytky jedněch znamenají deficit eh, jiných. A eh, my máme sice s Čínou přebytek platební, bilance, ale je to problém odchodu průmyslu z Evropy, i když dnes nová tendence je omezování tohoto mezinárodního obchodu, ale myslím si, že je třeba hledat s Čínou dlouhodobé řešení tak, aby ty vztahy byly vyváženější. Druhá věc. Vzhledem k tomu, že když se podíváme, kdo je tedy první eh, ekonomickou velmocí z hlediska parity kupní síly, tak je třeba rozvíjet eh, strategický eh, přístup, zejména pokud jde o takový ten multipolární rozměr dnešního hospodářství, ať tomu eh, ať už se to myslíme cokoliv, je třeba si uvědomit, že svět je dnes tedy multipolární a že Čína je jeho zásadní součástí. Za třetí bych řekl, že ta zpráva se mi zdá jako ostudná, protože eh, tady jsou eh, vlastně, eh, měříme různou měrou. Je jednoduché poukazovat na chyby někoho jiného, ale měli bychom především si zamést před vlastním Prahem, než budeme poukazovat na chyby jiných. Já to považuji za skandální, že vždycky hovoříme o jiných, kritizujeme jiné a vůbec se nezabýváme eh, sami sebou. A proto mé pozměňovací návrhy s trochou humoru, jak jste si asi všimli, eh, ukaz, ukazují, že vždycky, když něco eh, kritizujeme na Číně, takže ve stejné věci bychom se měli zabývat i sami sebou. Děkuji. Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji za úsilí, které vyvinul protože to byla intenzivní práce a e, dovolte, abych zmínil tři aspekty. Otázka Tibetu. Myslíme si, že tato zpráva by mohla udělat více proto, aby podpořila obtížnou situaci té menšiny tam e, v Tibetu. byli především Hanové a představovali 20 obyvatelstva a musíme si uvědomit také další aspekty politiky, které, kterou Čína v této oblasti má a je to také otázka článku 103 trestního práva vzhledem k separatistům teroristickým tendencím, které je možné trestně stíhat. Přesídlení, to znamená přesídlení tisíců lidí, ke kterému došlo a myslím si, že ekosystém Tibetu je také na hraně. Pokud jde o lidská práva, ta situace je tam skutečně uh, obtížná Evropský parlament nesmí nadále měřit dvojím metrem a musí být tak přísný jako v případě jiných zemí. Například cenzura a omezování zahraničních firm nové zákony týkající se národní bezpečnosti, zákon o protiterorismu. To jsou tak vágní formulace. A e, jednoduchá prostá kritika už e, představuje v podstatě podvratnou činnost. Takže myslím, že bychom v této oblasti měli být aktivnější. A pak energetická politika. Tady se obáváme, protože eh, Čína plánuje zdvojnásobit eh, energetickou eh, výrobu a to by mohlo vést k tomu, že dojde skutečně k velkým problémům a pak jeho Čínské moře. To je otázka, kde je několik bodů, které musíme ještě zpracovat. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Já bych chtěl poblahopřát eh, zpravodaji k té práci, kterou eh, realizoval, do které se pustil s našimi kolegy. Jsem přesvědčen, že výsledek bude dobrý. Chtěl bych tady připomenout, že EPP je proti veškeré spolupráci E, na kompromisech s Národní frontou. V tomto směru e, chceme, aby to bylo vnímáno jasně a zřetelně. A za druhé bych e, chtěl tak trošku se pozastavit u otázky Tibetu. Já jsem k Tibetu předložil několik pozměňovacích návrhů, abych vyzdvihl závažnost krize Tibetu, a to proto, že od roku 2009 eh, dochází eh, k nárůstu sebeupalování jejich nějakých 143 případů ke dnešku podle dostupných informací, eh, takže tady vnímáme velmi jasné Eh, snahy čínské, čínských orgánů eh, čím dál tím více přitvrzovat při těch eh, kontrolách. Nedávno jsem navštívil Tibet a hovořil jsem, viděli jsme tedy s mnichy a tam se dá ta situace velmi dobře zjišťovat a vnímat. Takže tichá diplomacie, dejme tomu, může mít nějaké výsledky někdy, ale tady už musíme dojít k závěru, že to nevždy funguje. Už takových pět let tady vlastně neprobíhá žádný dialog mezi čínskými orgány a Dalajlámou. A já se domnívám, že nadešel čas, abychom veřejně řekli, že si uvědomujeme závažnost celé situace a že je zcela urgentní, aby se znovu navázal eh, dialog eh, s, mezi čínskými orgány na jedné straně a Dalajlámou na straně druhé. Je prostě zapotřebí politické dohody tak, aby Tibetané mohli volně eh, těžit ze svých práv a Eh, tak eh, to asi vnímám a doufám, že nakonec dospějeme k dobrému kompromisu. Děkuji. Já, ja, Pane předsedo, jako předseda delegace pro Čínu jsem se znovu přihlásil, vyslechl jsem, co říkali kolegové. Eh, všechna ta témata tu zazní, ale chci vás ještě seznámit s tím, když náš partner v Číně by dělal zprávu o vztazích Čína-Evropa a do popředí by dali separatistické tendence v Katalánsku a řekli by, tam pokrok není, kdyby dali do, předloz, do, do popředí eh, zacházení s Romy v různých zemích, anebo omezení, eh, které udělalo Maďarsko v oblasti uprchlíků, tak bychom si taky říkali, pro boha nemají žádná jiná témata, která by chtěli s Evropou projednat. Takže na to upozorňuji. Pokud je o strategické oblasti eh, našich vztahů, ty bychom měli dát do potředí. Eh, to je nezapomeneme na žádné téma, ale některá témata jsou zásadní pro vztahy EU a Číny a tady apeluji na vás. Já bych k tomu také ještě něco rád řekl. A vyzvu zpravodaje po této diskuzi, aby předložil pozměňovací návrhy, aby se na ně podíval ve světle této diskuzi. Strategický přístup eh, dostat do té zprávy. Ehm, my tady máme eh, ze všech stran eh, různé návrhy a je třeba najít jednu pozici. Přitom ale musí být také důležité to, že to není jenom zpráva o lidských právech. Čína jako jedna z největších eh, mocností tohoto světa, člen Rady bezpečnosti a její role. Je to otázka vývoje těch vztahů a jakým způsobem je rozvíjet. Otázka ekonomik, ně, ekonomiky, někdo to tu také řekl situace nerovného eh, nakládání nebo zacházání eh, s evropskými podniky na čínském trhu, což tak je. Je to špatné. 50 kapitálu. Eh, není možné mít víc než 50 kapitálu. Musí se zavázat, že udělají transfer technologií a je to otázka veřejných zakázek. Máme tu eh, dost široké spektrum, kde máme své zájmy a chceme, abychom eh, se s Číňany dohodli. A já si myslím, že máme dost pozměňovacích návrhů a že bychom je měli zapracovat. To znamená, musíme najít vyváženou situaci v tom, co chceme, kde je kritika eh, v oblasti ekonomické, v oblasti lidských práv. Požádám vás tedy, abyste dnes ještě nepředával ty kompromisní pozměňovací návrhy. Dejte si ještě týden čas a vzhledem k této dnešní diskuzi je zvažte a promyslete. Za druhé, příští týden uh, uvidíme ty pozměňovací návrhy a budeme muset rozhodnout, kdy o nich budeme hlasovat. Určitě ale je ta zpráva ještě taková, že potřebuje určitý díl práce. Opozorňuji na to, že to není ani tak otázka pana Beldra, ale způsobu práce. Máme návrh eh, zprávy, kde máme pět a půl stránek eh, úvah a důvodů a pár stránek textu. Nemohli bychom to otočit? když máme pět a půl stránky důvodů, odůvodnění, tak vám mohu říci, že nikdo tu zprávu číst nebude. Protože to je ta metoda, pane učiteli, vím, znám a napíšu tam všechno, co vím. Je to podobné eh, jako eh, novinové články. Já si myslím, že to není vhodný způsob. Tohle není politická věc. Takhle se dají dělat zkoušky, ale ne zpráva. Pět a půl stránky odvodnění důvodu. Možná, že je to správně, ale je to nečitelné, je to nepřehledné. Já prostě nemám sílu přečíst těch prvních pět a půl stránek. A teď už to děláme o všech, i o naléhavých zpráv. A tohle je způsob práce, který nás vede do hrobu protože občan, když dostane takovéto usnesení do ruky, tak si řekne, co tam vlastně dělají. Eh, není to jenom otázka pana Beltra. platí to pro nás, pro všechny, včetně sekretariátu a spolupracovníky frakcí, protože my se musíme, eh, my si musíme uvědomit, jak pracovat. A možná, že hold vezmeme tušku a zapomeneme na chytré poučky. Můžeme si koupit dějiny o historii Číny, tam si můžeme listovat a číst, ale ne psát to do zpráv. Pane zpravodaji, máte slovo? Už jsem za Alde žádal dvakrát o slovo. Ano, já jsem vás viděl. Prosím o pár momentu, trošku času. Já si myslím, že nejzávažnější je, aby Čína jednala v duchu a v rámci mezinárodního práva. A to jak v oblasti obchodu, v oblasti hospodářství obecně, tak v oblasti lidských práv a e, co se týče mezinárodních vztahů směrem tedy k Tajvanu a také co se týče hongkongské dohody o e, samozprávě. Takže to jsem chtěl tady zdůraznit. Děkuji. Ja, heel kort, eh, meneer Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně k těm kompromisním pozměňovacím návrhům. Ono je to velmi prosté. Já jsem udělal, co se dalo a hodně jsem se napřemýšlel, než jsem je e, sepsal. A záleží na stínových zpravodajích, jestli se shodnou, že jsou připustné či nikoliv. E, možná, že e, tak, jak to řekl pan Leinen, je to opravdu tak, že tam nepostihujeme velice široké spektrum témat, které on by tam rád viděl. Ale k panu Leinenu já jsem byl opravdu opravdu eh, byl velice, velice zaskočen tím, co jste říkal eufemisticky o eh, vývojích poslední eh, během léta. Možná, že to není zrovna moje téma, ale když se podíváme, jak Číňané reagovali především po, té strašné, po tom strašném neštěstí na Tianin, tak to opravdu je něco, co nemůžeme tak úplně ignorovat, jednoduše přejít. A já jsem v úvodu řekl jenom velice krátkou část toho, co je obsahem zprávy. Prosím, po, věnujte se těm kompromisním pozměňovacím návrhům. Tam, jsou, tam je řada věcí. A ještě k panu Šulci. V některých politických eh, eh, společenstvích, eh, když prostě nemá, nezdílíte nějaký názor, tak nemá nemáte žádný a to je velice nedemokratický e, postup. Já mám určitou vizi Číny, ale nezdílíme ji my dva. To je všechno. Děkuji, pane zpravodaji. Jsem si jist, že v duchu této diskuze váš názor sladíte s názorem většiny. pokud chceme mít úspěšné hlasování o zprávě. Protože role zpravodaje je v tom, aby reprezentoval pozici výboru nejen svoji vlastní. Wir kommen jetzt. Teď se dostáváme Teď se dostáváme ke zprávě OSN. Je to bod pořadu jednání 7. Mohla by EKR ukončit své interní diskuze? Chci požádat zpravodaje, chci se ho zeptat, zda má ještě něco, co by dodal. Kde ho máme? Chairman, dear colleagues, uh... Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já nemám až tolik co dodat. Máme dobré kompromisní pozměňovací návrhy, doufám, že budou schváleny a rovněž věřím, že má doporučení, co se týče oddělených a dílčích hlasování, e, budou vzata e, v úvahu a že zpráva tedy bude konsistentní. Děkuji. Děkuji a než přejdeme k hlasování, S vaším souhlasem předložím návrh. Tady se hovoří o zástupci vysokého představitele. Ta v té angličtině je trochu jiný výraz, alespoň pokud je o to pořadí jednotlivých částí té složeniny. Takže jde o to, abychom, když překládáme e, hlasování, tak abychom měli správné výrazy, korektní. Přejdeme tedy k hlasování. Prosím. 110. Tomu bych ani nevěřil. Kdo je uh, pro 110? Proti? Zdrželi se schváleno. 111. zkontrolovat? Ne, nebyl přijat. Prosím. Takže návrh pana Dančána, eh, můžeme eh, je, hlasovat ten blok? Pane Dančáne, souhlasíte? Ano? Ne. Je tu odpor, takže to nejde. 110. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 111 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 112 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 113 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 116 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 117 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 118 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A klidně jsme to mohli dělat unblock. Všechny frakce hlasovaly stejně u těch jednotlivých návrhů. Ale čas máme. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Dostáváme se ke 132. Kde pro? Proti zdrželi se schváleno. 133. Pro? Proti? 133. 133. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 134. Část 1. Pro? proti, zdrželi se schváleno, část 2 pro, s ústním pozměňovacím návrhem socialistů, kdo je pro, proti, Myslím, že to bylo schváleno, ale zkontrolujeme. Končím hlasování. EKR má o jeden hlas víc. Protože je sedm v pořádku. Kolik hlasů má EKR? Máme to někde ve statistice? sedm, ale stále ještě máte jeden navíc. Ne, je to v pořádku. Takže končím hlasování. 30, 31, zamítnuto. Sto třicet pět, sto třicet šest pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. 34, 23, tedy schváleno. Dostáváme se ke kompromisu 3. Kde pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 153. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 158. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. 26 a 35 zamítnuto. 159 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 119, druhá část, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Co teď? Sto 167 Loch Bíl. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 168. 168, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Sto sedmdesát osm, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis pět, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno? 180. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Končím hlasov. Ne, ne, ještě nám chybí spousta hlasů. Končím hlasování. 34, 29. Schváleno. 183, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 187. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Gratuluji, pane Kováčevi. Sto osmdesát devět, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. 23 pro, 39 proti, zamítnuto. To byl to. Eh, kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 193. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 194 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 195 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 26 pro, 34 proti, zamítnuto. Sto devadesát šest, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Sto devadesát sedm, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 199 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 27 pro, 33 proti, zamítnuto. 201, druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 202, pro, chcete ověřit? 201, takže ověříme 201. Končím hlasování. 34 pro, 28 proti, schváleno. 202 pro, proti, zdrželi se schváleno. 203 pro, proti, zdrželi se schváleno. A dostáváme se k návrhu 207, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 9, pro, proti, zdrželi se schváleno. 250 pro, proti. Ověříme. 250, ověříme. Končím hlasování. 44 pro, 18 proti, schváleno. Eh, kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 11 pro. Co je to za kompromis, když máme ještě hlasovat o 205C? Takže 205 pro, Proti. To je kompromis sám se sebou. Elektronicky. Hlasujeme elektronicky. O 205. Končím hlasování. 25 pro, 37 proti, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 259, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Končím hlasování. Ještě jednou. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 32 pro, 27 proti. Čili eh, schváleno. Dostáváme se k 264. 264 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 33 pro, 22 proti, schváleno. 265 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 25 pro, 34 proti zamítnuto. 267 pro, proti, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 281 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis 14 pro, proti zdrželi se schváleno. 295 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Unblock, o tom chcete? 295 až 300, ano, unblock. Takže 295. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A 296 až 300. Kdo je 296 až 300 pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. 27 pro, 34 proti, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 305 pro, proti, zdrželi se, myslím, že schváleno, ale radši ověříme. Končím hlasování. 26 pro, 33 proti, zamítnuto. 306 pro, proti, zdrželi se schváleno, 307 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme. Zahajuje hlasování. O 307. Končím hlasování. 27 pro, 33 proti, zamítnuto. 308, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 309 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 17 pro, Proti? Zdrželi se. Schváleno. E, návrh 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, první část. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 27, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se schváleno, ale ověříme. Končím hlasování. 33 pro, 26 proti, schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 33 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. Třicet šest. Třicet šest, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 38 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 39. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, Proti? Zdrželi se? Ještě jednou. 49. Pro, proti, schváleno. 50. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 20. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57. Pro, Proti? Ověříme. Končím hlasování. 24 pro, 35 proti zamítnuto. Kompromisní návrh 21. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Sedmdesát dva pro. Ne, pardon, kompromis 22. Já ho neviděl. Kompromis 22, kdo je pro? Proti? Zdrželo, zdrželi se schváleno. 72 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Ne, ne, ještě ověříme. To musí být důležitý návrh. Dlouho zvažujete. Končím hlasování. 25 pro, 33 proti zamítnuto. 75 pro. Aha. 73. 73 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pak 79 ve dvou částech, část 1, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kdo to zase byl? dáte každý, za to 5 euro do kasičky. Končím hlasování. 19 ku 40, takže to bude 10 euro do kasičky. Co teď? Druhá část, 79 pro, proti. To není jasné, takže musíme ověřit. Končím hlasování. 39 ku 21 schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmdesát devítku musíme ověřit, pokud se neschválí první část. Jo, je to tak? ale pokud neschválíme tu první část, tak eh, osmdesátku. Osmdesátku ověříme. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Schváleno. Kompromis 23 pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. 83 pro. Proti? zdrželi se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Končím hlasování. 24 pro, 32 proti, takže zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se schváleno. 87 a 88 pro, proti, schváleno. 90 pro, Proti? Ověříme. Končím hlasování. 30 pro, 28 proti, schváleno. 91 pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis 24 pro, proti, drželi se schváleno. 98. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. Pak následuje 103. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. 30 ku 27 schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Já myslím, že tady ta část eh, hlasuje zvláštním způsobem. Ještě upozorňuji, ještě upozorňuji na to, že jsme hlasovali o 104. Uděláme kontrolu. Ano, ale pokud nebudete hlasovat, tak já nebudu kontrolovat hlasování. Všiml jsem si toho, že nehlasují všichni kolegové o normálního hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jak už jsem říkal, 25 pro, 32 proti. Zamítnuto. 107. 107 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 109 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jednička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka, dva, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tři pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pět pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šest pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedm pro, proti, zdrželi se schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se ověříme. Končím hlasování. 28 pro, 29 proti, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 pro, 29 proti, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se Elektronické hlasování. Paní Lochpíler ta nedá pokoj, ta to nevzá. Končím hlasování. 29 pro, 31 proti, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. 9-4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 9-5 pro, 9-5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 9-6 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto, ale ověříme. 9.6. Končím hlasování. 26 pro, 33 proti, zamítnuto. 9.8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9.11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9.13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Inta, Inta 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Inta 5 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 25 pro, 28 proti zamítnuto. Inta 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Inta 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Inta 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Stále stejná většina, ověříme. Končím hlasování. 24 pro, 28 proti zamítnuto. Inta 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. To byla Inta 9. Kdo je pro? Inta 9. Proti, zdrželi se schváleno. Inta 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Inter 12 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 25 pro, 34 proti, zamítnuto. Inta 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Inta 14 pro, Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 pro, 35 proti, zamítnuto. Kont A. Pro. Proti. Zdrželi se. Pane zpravodaj, můžete mi říct, co v tom je? O čem to je? Teď kont D, jako Dana. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Kont 2, pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kont 3 pro. Vždycky je tam minus. Mohli bychom to udělat unblock? Tak budeme uh, eh, ohlasovat o trojce. Kont 3, kdo je pro? Proti? Drželi se Zamítnuto. Končest. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Ověří. Kon, kont sedm, Od konc sedm do konce. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A teď Also Kultur, one vote. Kultur, jeden hlas. Žádná kultura. Dost bylo kultury. Kdo je pro? Hmm. Vás? Co říkáte? Klid. 22 a 29. 22 až 29. 11. 11, 22, 29. Takže budeme hlasovat o všech článcích, kromě, kromě 11, 22 a 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. A teď se dostáváme k 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 22. Pro? ale právě to kolega říkal 22, ale to ne. Takže 29 pro. 29 pro. Tak to projevte, ten svůj souhlas. Kdo je proti? Schváleno. Teď se dostáváme do části AFKO. Ty všechny zbývající v kult jsme zamítli. To jsme předtím řekli. To jste, pane Bryle, nedával pozor. Takže pro plénum. Pokud je to důležité. Teď Avko. Avko 4. Pro? Ne, ne. Ne, ne, to ne, nemůžeme unblock. Takže AVKO 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 pro, 34 proti, zamítnuto. A v kopět. Pro? Proti? Zdrželi se? A Avko 10. Pro? Proti? Zdrželi se? A Avko 14. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Avko 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A dostáváme se k elektronickému závěrečnému hlasování. Kdo je pro? K elektronickému. Končím hlasování. 8, 48 pro, 8 eh, se zdrželo, 4 proti, takže zpráva je schválena. Gratuluji, pane zpravodaji.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 společná zahraniční a bezpečnostní politika a dosud nevyužitý potenciál v této oblasti podle Lisabonské smlouvy. Máme k tomu celou řadu expertů, které jsme pozvali, kteří nás eh, poinformují, tak aby z toho zpravodajové mohli mít užitek. Požádám paní Spinelli o úvodní slovo, tak abychom mohli přejít potom k diskuzi. Paní Spinelli, máte slovo. Danke. Eh, Elmar Broch. Eh, parlerò in italiano perché... Hovořit italsky. Děkuji, pane eh, Broko. Existuje stanovisko a pozitivní e, reakce na návrh pana Junkera vytvořit e, evropské sbory, e, co prokazuje. Je tady prostě stanovisko, že by Evropská unie měla v tomto směru více využít možností, které jí skýtá smlouva, konkrétně posílená spolupráce a rovněž eh, také eh, většinové hlasování. Ve federalistickém či europeistickém diskurzu se tyto možnosti a tato témata objevují již dlouhou dobu. Nezapomínejme, že máme tady společenství, které je prakticky výhradně ekonomické a to eh, také zaznamenalo neúspěch protože e, neúspěch zaznamenalo společenství obrané, e, které bylo e, zvažováno v roce 54. Já si myslím, že bychom se měli znovu zamyslet nad příslušnými cíly, upřesněnými cíly, protože na to se rozšířilo směrem na východ. Je tady celá řada států, které vlastně se rozbily v důsledku situace, která vznikla. Vzniká velká vlna migrace, chaos a my jsme tím pádem nuceni více myslet na společnou e, obranu a znovu přemýšlet o e, situaci. Hovořilo se tady e, o celé řadě otázek. Ani Spojené státy, ani Evropa nemají konstruktivní vztahy s Ruskem, takže když se hovoří o spolupráci s Ruskem, je to složité, ty zájmy jsou velmi roztříštěné. Pak je tady další deficit, který se objevil během vyjednávání o euru s Řeckem. Máme zahraniční politiku a politiku společné obrany, která je takovým naším jakoby cílem, chceme jí, nicméně ona přešlapává na místě, protože tady neexistuje dostatek demokratické odpovědnosti. Ti, kteří bojují za toto sjednocení, ignorují otázku demokratické legitimity a někdy dokonce i E, legálnost celého procesu. Pravděpodobně to, to nebude téma, kterým se budou zaobírat jednotliví vystupující, ale mě by opravdu zajímalo, co si o to myslí jednotliví řečníci. Hovořím o smlouvě, hovořím o slučitelnosti s národními e, právními nástroji, protože článek 21 smlouvy hovoří o lidských právech a o svobodách e, jako o cílech, jedněch z cílů společné obrané politiky. A ve, smla, ve smlouvě je také článek 11 obdobný, je to článek e, obdobný italské ústavě, kde eh, se odbítá eh, válka, eh, kromě situace, kdy jde o mír a spravedlnost, které by byly ohroženy. Takže tady jde o to, kdy jít eh, cestou eh, války. Francie je v tomto směru určitou výjimkou, i když se tam určité zásady ve francouzské ústavě eh, také, také objevují. Takže existují určité ústavní texty k míru a válce. Evropa není prázdnou nádobou, máme celou řadu Eh, diskurzu a analýz o míře etiky, eh, diskurzu, které vedly k humanitárním válkám, které představují operace, které eh, byly neúspěšné, snížily váhu Evropy, zdiskreditovaly náš kontinent a všechna ta jednání kolem eura by nás měla vést k určité reflexi. A já si tady kladu otázku. Ptám se, zdali většinové hlasování nepředstavuje určité riziko bez vlád a parlamentů, které by kontrolovaly a validovaly ta rozhodnutí. Máme tady určitý, eh, určité rozdělení v otázce Řecka a stále ještě před námi zůstávají nevyřešené otázky a na žádost Spinelli a de Gasperiho eh, ve smlouvě je eh, článek 38, podle kterého eh, by bylo nemožné vytvořit obrané společenství, aniž by toto společenství nebylo integrováno zároveň s integrací politického společenství, které by mělo statut, jak to tehdy bylo formulováno. To je tedy moje osobní stanovisko, které možná neodráží odráží stanoviska předsednictví, eh, předsednictva našeho výboru AFKO, ale já jsem je chtěla vyjádřit. Eh, možná, že bych ti teď měla dát slovo. Ne, možná, že bychom mohli dát slovo našim hostům. Eh, já jsem velice líný, říká pan Brok. Paní Spinelli říká, že i ona je taková. Vyslechneme si tedy jednotlivé řečníky, eh, naš, eh, kteří eh, se zúčastňují našeho slyšení zhruba 20 minut na každého panelistu a pak nastane krátká diskuze. Takže první panel se bude zabývat otázkou, jak se vyrovnat s institucionálními výzvami vzhledem k zahraniční politice Evropské unie eh, při využití potenciálu, který stýká, skýtá Lisabonská smlouva. Další panel, desetiminutový, se soustředí na institucionální a strategické důsledky společné obrané politiky. Já doufám, že slyšení, které máme dnes před sebou, nám pomůže ještě lépe analyzovat potenciál, který skýtá Lisabonská smlouva. A zároveň bych chtěla říct, že expertům, že by každý měl hovořit maximálně 10 minut. Eh, byla bych ráda, kdybyste tento časový limit dodrželi tak, aby bylo dost času na následnou rozpravu po prezentacích. Takže pan Panos Kutrakos bude prvním řečníkem. Prosím. Já se soustředím na tři otázky. Nejprve je to tedy přijímání rozhodnu, rozhodnutí, rozhodovací proces. Lisabonská smlouva ve článku 31 hovoří o jednomyslnosti při eh, přijímání rozhodnutí, ale zároveň uvádí určité výjimky, například eh, hlasování kvalifikovanou většinou je možné, když se týká jiného opatření, které již bylo jednomyslně schváleno. Pak je tady otázka zvláštních zástupců, to je další možná konstruktivní zdržení se hlasování a pak eh, tam, kde je Evropská rada jednotná jednomyslně, tak může dále rada konat na základě eh, většinového hlasování. A zároveň jsou tady eh, tedy tyto možnosti, nicméně tři poznámky, když dovolíte. Za prvé, záleží výhradně na členských státech, aby rozhodli, kdy, jak, v jakých oblastech se tak bude postupovat. Z legálního eh, hlediska je tato možnost nabídnuta, ovšem v praktické politice se musí členské státy shodnout, že půjdou touto cestou. Za druhé je tady velice široce rozšířený eh, názor, že většinové hlasování by znamenalo efektivnější eh, aktivitu Unie. To je třeba zvážit, protože co by to znamenalo ve široké a diverzifikované unii? E, byla by ta reakce unie slabší anebo kvalifikovanější? Jaká by byla váha takovéto e, aktivity Evropské unie, pokud by nebyla podepřena stejným názorem všech členských států? Společná bezpečnostní politika je otázkou vysoké politiky, rozvíjí se prostřednictvím spolupráce a význam procedurálních pravidel by neměl být přeceňován, protože je tady určité omezení toho, co mohou, čím mohou přispět. Tato procedurální pravidla mohou eh, usnadnit eh, efektivní eh, konání, ale nemohou se promítat tam, kde je to otázka národní svrchovanosti. Další věc, o které bych chtěl hovořit, je flexibilita. Jedna z inovací Lisabonské smlouvy je zavedení pravidel o flexibilitě. Tato pravidla jsou podrobná a mají různou formu. Posílená spolupráce, členské státy, které jednají jménem Unie a za třetí stálá strukturovaná spolupráce. Tato pravidla jsou velice eh, detailní, ale zároveň se jimi příliš eh, zatím Unie neřídila. E, proč? Tato pravidla jsou sice velice podrobná, ale zároveň dost vágní svým způsobem. A to je jeden ze způsobů, který měl umožnit, aby jejich instituce mohly více využívat. Za druhé, tato charakteristika lisabonských pravidel ohledně flexibility znamená, že vlastně oni stanovují určité široké rámce, ve kterých by členské státy a Unie rozhodly, jak postupovat a jakou rychlostí a jakým směrem. Za třetí, je tady značná flexibilita, e, tak jak to ukazuje, ukazují praktické kroky společné bezpečnostní politiky a e, do určité míry e, a vlastně ještě více zahraniční politiky. Nicméně členské státy zatím v tomto směru by neměly postupovat takto eh, jednotlivě v oblasti ozbrojování a, bezpečno- a obrané politiky. Hodně záleží na politické vůli členských států, aby se ten veškerý potenciál eh, realizoval a pravidla mají jenom určitý dopad. Lisabonská smlouva je koncipována tak, že členské státy rozhodují o rychlosti a nasměrování zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Eh, právní nástroje tady umožňují členským státem využívat eh, ty to e, toto prostředí tak, jak sami e, uznají. Takže to nejsou právnická e, pravidla a právní postupy, které zdržují Unii od toho, aby vedla koherentní a účinnou zahraniční politiku. A pak je tady ještě třetí oblast, na kterou bych se chtěl soustředit, a to je rámec té společné zahraniční a bezpečnostní politiky, který je trochu ambivalentní, protože zároveň je tato politika integrována do širšího rámce vnější aktivity. E, tady je soubor společných zásad a cílů, který e, zahrnuje vše, co dělá Unie ve světě, to je článek 21. A pak je tady vlastně e, pak je tady vlastně ještě na jedné straně integrace či její zdání ale na druhé straně to právo, eh, ty právní nástroje bezpečnostní a eh, obrané politiky jsou stále ještě samostatné, mají, eh, jsou předmětem samostatných právních norem. Parlament do toho má menší možnost mluvit a rozhodovací proces je veden dominantní roli, rolí členských států, takže ta pozice je dosti ambivalentní a právo, které e, upravuje bezpečnostní a zahraniční politiku, je dost odlišné od ostatních. Ono se jakoby vyčlenuje e, z institucionálního rámce Unie, a to je znovu řečeno ve článku 40, podle kterého implementace e, CFSP ani dalších vnějších politik by neměly mít dopad na E, na sebe navzájem. Z právního hlediska nicméně ambivalentní politika CFSP má značné důsledky. Například jde o to, zdali určitá aktivita Unie by měla spadat do rámce CFSP a takovéto hodnocení je nutné z celé řady důvodů. Je třeba mít právní rámec, je třeba vědět, jak do toho budou vstupovat instituce, včetně parlamentu, jak bude probíhat rozhodovací proces, existence eh, jurisdikce právního eh, soudního dvora a eh, Evropský parlament tyto věci zná, protože je zapojen do řízení konkrétně je jsou, tyto otázka takzvaných eh, smart sanctions, eh, pak je to také eh, dohoda mezi Unií a Mauriciem a e, mezi Unii a Tanzánií. To jsou tři e, právní spory. Nicméně definice rozsahu CFSP se v Lisabonské smlouvě stává opravdu obtížnější, protože je velmi obtížné stanovit e, tyto hranice. Z právního hlediska tady musí být určité omezení toho, co může CFSP zahrnovat. A to je také předmětem článku 21. Jinými slovy, tyto oblasti mohou eh, vlastně pokrývat eh, něco, v čem nemáme, eh, nemusíme nutně mít vnější kompetence. Na druhé straně spolehat se na interakci různých politik a to je rovněž problematické, protože by to marginalizovalo distinktní charakter CFSP v rámci konstitucionálního pořádku Unie. Takže najít tady jakousi rovnováhu není vůbec jednoduché a ten soubor navzájem se překrývajících cílů ve smlouvě to vůbec neusnadňuje. Ale z právního hlediska je to něco, co je opravdu nutné, protože tady je určité nebezpečí pro instituce Unie. E, nebezpečí tkví v tom, že by tady mohly existovat nekonečné meziinstitucionální konflikty, konflikty s cílem definovat rozsah CFSP eh, a v tom by se hledaly různé procedurální zájmy a pochybně by to nesloužilo eh, cíly eh, Unie, kterým je přesně téma našeho dnešního setkání, to znamená plně realizovat celý potenciál Lisabonské smlouvy v oblasti CFSP. Děkuji vám. Řečník hovoří bez mikrofonu zapnutého, bože. Děkuji vám, vážené poslankyně a vážení poslanci. Jsem velice eh, poctěn tím, že s vámi dnes o tomto eh, tématu mohu hovořit. Eh, kolegyně Ronia Širel a já jsme udělali takovou studii zhodnocení prvních pěti let vysokého představitele pro vnější akci a hodnotili jsme tam, jak se plní ty tři základní cíle, uplatňování smlouvy, viditelnost a efektivnost efektivita e, Unie a e, ten jednotný e, hlas Unie, do jaké míry to funguje. Náš přístup byl takový, že jsme chtěli připojit k těm několika kvalitativním studiím ještě náš příspěvek, který se spíš soustředil na ten kvantitativní e, akcent. E, analyzovali jsme různá prohlášení vysoké představitelky, kde hovoří E, jménem členských států, což je ovšem jenom část CFSP. My jsme analyzovali tato prohlášení a viděli jsme tím pádem, na co je kladen důraz e, vysokou představitelkou, do jaké míry se jí daří spolupracovat s ostatními představiteli Unie a jak e, vlastně tady E, roste případně ta e, e, vizibilita. Mám tady několik průsvitek, ty obrazovky jsou trošičku menší, než by bylo zapotřebí, takže vám snad budou ty slajdy všem předány. Já bych se tedy soustředil na tu vizibilitu a soudržnost, koherenci. Pokud začneme s tím prvním tématem, takže pokud se podíváte na ten třetí, E, na tu třetí prosvítku, tak e, vidíte naše hodnocení e, určitého počtu prohlášení, která učinila vysoká představitelka jménem Unie. Na první pohled to vypadá poměrně pozitivně. Vidíte, že ten počet prohlášení výrozně narostl v porovnání s posledním rotujícím předsednictvím a za poslední roky od roku 2010 dál. Je to zhruba 400 či více prohlášení průměru eh, Tak vidíte, a to je ještě důležitější, eh, eh, důvěra členských států k vysoké představitelce eh, narůstala v průběhu čase. Takže jsou tady dva typy prohlášení. Jedna, která činí tedy ta vysoká představitelka i svým jménem a druhý typ prohlášení, který je výsledkem dlouhodobého konzultačního procesu. Tak když se podíváme na rok 2009, tak vlastně před předchozí předsednictví dávalo tak 50 prohlášení jménem Unie po dlouhém konzultačním procesu. V roce 2015 je to pouze 22 procent prohlášení eh, tohoto typu, takže tady je rostoucí vůle členských států eh, dávat eh, důvěru vysoké představitelce a vlastně ta má teď mnohem samostatnější postavení. A e, teď, e, jaká jsou témata těchto prohlášení, prohlášení? Pokud se podíváte na tu čtvrtou prosvitku, tak my jsme učinili kvantitativní analýzu, e, jak to vypadalo s tím geografickým a politickým nasměrováním těchto eh, prohlášení. Eh, takže já vás teď upozorňuji na těch hlavních pět za posledních pět let. Eh, pokud si vzpomenete na politické priority Catherine Ashton, tak to byla otázka sousedství, EAS a strategické strategičtí partneři Unie. A jak vidíte, tak tady se jasně e, odráží e, to, že se, e, tady se jasně promítají tato, tyto tři priority do prohlášení vysoké představitelky v té době a je jasně vidět, že vysoká představitelka byla velice aktivní v té otázce Syrie, což byla jedna z jejich, jejich priorit v roce 2011 až 2013 2013 eh, bylo jasně vidět, že vysoká představitelka mohla eh, přímo eh, vlastně reagovat na krize v sousedství a prohlášení o východní Eh, Evropě, subsaharské eh, Africe a ze střední východu tvoří víc jak 70 všech prohlášení. Pokud je ovšem analyzujeme do větších podrobností, eh, tak tady jsou určité deficity, které se objevují a které se stále objevují i teď. Za prvé je tam prakticky absence E, jakékoliv přímé e, iniciativy strategických partnerů. Objeví se tam spojené e, státy, Eh, či neobjevují se tam Spojené státy ani Rusko, eh, Čína až v roce 2014, takže tam je vlastně nedostatek eh, zapojování těch velkých partnerů do těch strategických otázek. Pokud se podíváme třeba na téma Sýrie, což je velice horké téma zrovna teď, tak vidíte, v posledních letech byla vysoká představitelka často E, situaci, kdy poskytovala e, tato prohlášení ohledně Sýrie, byla e, ovšem poměrně slabá. Teď je to vysoká E, priorita a vysoká představitelka vlastně před jednání ministrů zahraničních věcí nevydala žádné prohlášení k účasti Ruska v syrské e, anabázi, přestože tady vlastně již 3. října byly, e, byla jasná prohlášení v tomto směru. Členské státy v tomto směru dali zelenou vysoké představitelce, která ovšem velice váhá v těch strategických vysokých vysoce strategických otázkách. Takže co se vizibility týče, E, tak tady se vyvinula určitá mašinérie a institucionální kapacita e, rychle konat v otázce institucionálních témat, ale u těch velkých strategických obtížných e, témat tam je ta situace jiná, tam vysoká představitelka váha a tam se jí také nedostává často podpory členských států a ta otázka ruské intervence v Sýrii je toho důsledkem. A pak je tady ještě ještě Lisabonská smlouva, to, ty dva eh, ty dva vlastně atributy vysoké představitelky eh, jsou v tomto směru novinkou eh, CFSP a větší zapojení komise. Tam jsme to vlastně analyzovali s ještě slabšími výsledky, kolik prohlášení vysoké představitelky z komisaři tady bylo pokud se podíváme na témata, eh, kterými se zabývala, takže to jsou humanitární otázky, eh, blízké sousedství a obchod, tam je přece aktivní i komise a byla by tady bývala příležitost pro společná prohlášení komise a vysoké představitelky, ale jak vidíme v roce 2011 až 2014, eh, tady vlastně bylo těch společných prohlášení pod 10% a k otázce otázce Ukrajiny například. Tady byl nedostatek komunikace ohledně dohody o přidružení, Eh, mezi komisí a eh, vysokou představitelkou i v otázce eh, politiky blízkého sousedství. Tady je alespoň trochu dobrých zpráv, že vidíme určité zlepšení v rámci toho kolegia, se, ty situace, se ta situace lepší. U Eštonové to bylo 50% a dokonce jenom 20% v roce 2014. Teď hovořím o účasti v kolegiu, zatímco jsou současná vysoká představitelka má účast zhruba 60%. Vidíte tady také nárůst prohlášení, eh, která jsou společná s dalšími komisaři. A eh, to je dobrá tendence, i když i tady je prostor ke zlepšení. A pak se podívejme na tu soudržnost E, otázku, zdali toto, tato prohlášení vlastně e, vedou k určitým politikám a k určitým společným iniciativám vysoké představitelky a e, komise. Lisabonská smlouva vysoké představitelce dala v oblasti CFP možnost vlastní iniciativy a také je tady možnost pro ní, aby činila návrhy s podporou komise vidíme na té šesté průstvice, že dobrou zprávou je, že počet návrhů či e, počet rozhodnutí, e, která vyplývají z návrhů vysoké představitelky, je poměrně značný, ovšem rozhodně nemůžeme hovořit o tom, že se to tady nějak přibližuje k, e, k optimu, protože komise má stále vlastně monopol na e, právní e, iniciativu, ale v oblasti CFSP tady nicméně není žádný přímý návrh, který by byl společný mezi komisí a vysokou e, představitelkou. Je to jedině otázka vlastně sankcí, kde vlastně se objevuje, že je tady výrazná, výrazný prostor pro zlepšení e, situace. A pak je tady ještě jedna oblast e, či dvě, kde koherence je vysoké téma a kde vysoká představitelka e, byla žádána, aby byla hlasem toho CFSP. Tady ta prohlášení, která jsme analyzovali, rovněž prokázala nedostatek koherence, což mne osobně docela e, při, e, překvapilo. 1700 e, prohlášení, dva se týkaly CFSP, dva Kosova a nějakých obvinění tam, ale žádná nebyla pozitivní a i ta prohlášení v krizi v krizových situacích eh, eh, vlastně eh, tam, když Unie intervenovala v Mali, tak vlastně to nebylo v těch prohlášení zdůrazněno. Nebyly tam, nebyla tam zdůrazněna ta existence těchto operací. Eh, abych to stručně schrnul, tak naše analýze prokazuje, že tady je rozhodně prostor ke zlepšování. Eh, myslím si, že institucionální eh, rámec tady v zásadě existuje, ale je zapotřebí, aby ty nástroje byly lépe využívány. Eh, členské státy by měly více podporovat vysokou představitelku, aby eh, byla proaktivní v těchto eh, komplikovaných otázkách a globální strategie Unie by měla skutečně být tématem, tak aby vysoká představitelka měla vyšší mandát a pak to pro, propojení E, práce e, vysoké představitelky s komisí je rozhodně lépe nastaveno e, ve stávajícím volebním období, než tomu bylo dříve, ale myslím si, že i to hodnocení, které je naplánováno na konec letošního roku, je příležitostí, jak zvýšit koherenci Evropské unie v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Děkuji za pozornost. Thank you. Eh, Děkuji vám. Pane von Odarco. A nyní se dostáváme ke druhému panelu. Nejprve bych chtěla dát slovo panu Silvestrimu, který je vědeckým poradcem v Ústavu pro mezinárodní záležitosti. Tak pokusím se tedy to přednést anglicky, aby se mi to rozuměli a aby to bylo kratší. Uh, we can start by recognizing that Myslím, že můžeme říci úvodem, že evropská obrana nezaznamenává velký pokrok a e, že Lisabonská smlouva ve skutečnosti nevyřešila problém vybudování evropské obrany. Snaží se řešit problém pravomocí mezi členskými státy, komisí a podobně, ale neuspěla příliš ani v tomto ohledu, podle mého názoru. Teď tedy je vyhlídka na nový dokument o globální strategii, připravuje to vysoká představitelka a Možná tento dokument tedy otevře novou eh, možnost politické diskuse o evropské obraně a bezpečnosti, ale stále jsme ještě velice vzdáleni nějakému evropskému vojenskému nástroji, který by byl akceschopný. Eh, ta Eh, ten smutný příběh evropských bojových jednotek eh, asi dobře všichni známe. Každopádně si myslím, že ve stávající situaci je obtížné uvažovat o nějaké evropské armádě, jakožto jednotné armádě, prostě proto, že tady je stále alternativa na to, která je mnohem jednodušší a také asi efektivnější, alespoň dokud eh, do, ní, do NATO budou přispívat především američané. Pokud by se americká politika v tomto ohledu změnila, tak se samozřejmě změní i situace v NATO, ale dokud americká politika bude pokračovat jako dosud, tak se nic nezmění. A potom tato alternativa je samozřejmě jednodušší než eh, alternativa evropské armády. A zároveň eh, poskytuje iluzi určitého zachování národní suverenity. Kde by se dal učinit pokrok? Je to v eh, oblasti hospodářské eh, politiky v obraně, to znamená, to jsou eh, technologie a výzkum. Materiál je velice důležitý v jakékoliv strategii a je velice důležitý i pro budoucnost případné evropské armády. Jakákoliv vojenská strategie je vlastně kombinací využití vojska jako takového a materiálu. Ta původní myšlenka členských států byla, myslím, taková, že tato hospodářská politika ve vývoji technologií a výzkumu by měla zůstat na úrovni členských států. nebo že by byla zpravována vícestrannými, nikoli integrovanými institucemi v roce 96 se objevil pokus komise získat dohled nad těmito politikami, ale eh, nepodařilo se to. A členské státy dali přednost tomu, aby vznikaly různé ad hoc struktury, eh, vlastně vycházely třeba ze z těch, které jsou v západní Evropě, západoevropská zbrojařská skupina, Později to byly ty struktury formou letter of intent, pak různé bilaterální struktury, celá řada takovýchto akcí. A ty se snažili vlastně o to, aby eh, ty strategie členských států byly nezávislé na společných institucích. S Lisabonskou smlouvou a posléze se vznikem Evropské obrané agentury byla taková myšlenka, že by tedy ty strategie mohly být propojeny, ale s tím, že to rozhodování by bylo oddělené. Členské státy vlastně eh, sami eh, jaksi zlikvidovali eh, Evropskou obranu agenturu, nebo aspoň zajistili její nečinnost tím, že jim vlastně té agentuře nedali prostředky pro to, aby mohla vyvíjat, vyvíjet svou činnost. Dnes eh, tedy tato agentura má velice eh, omezený nebo téměř žádný rozpočet a je potom obtížné, aby jednala nějak aktivně v eh, oblasti hospodářské a politiky a technologií. Komise se pak tedy vrátila na scénu a dnes komise se trochu eh, někdy vrací ke svým původním názorům. Objevuje se možnost spolupráce mezi komisí a Evropskou obranou agenturou, která podle mého názoru, ale možná se eh, mílím, je prakticky řízená komisí. To není špatná situace především proto, že členské státy mají takový problém, že vlastně snižují rozpočet na obranu, stále méně investují do výzkumu a vývoje a velice se jim líbí představa, že by se k tomu využily společné evropské prostředky. A teď je problémem to, že Evropská komise původně tedy ne, neměla na starosti obranu. A teď tedy se působí vlastně v té podivné oblasti duální technologie nebo technologie dvojího užití. Nikdo vlastně neví, co to přesně je. Je to tedy něco, co se může používat pro civilní i vojenské účely, pro bezpečnost a zároveň i pro obranu. Ale ty hranice mezi těmito dvěma aspekty jsou zcela nejasné a nikdy eh, je přesně nedefinoval. Takže je to spíše otázkou politiky určit, zda eh, vedeme duální strategii nebo obranou strategii nebo bezpečnostní strategii to, ten, eh, to, to, to, výraz duální má tedy velice širokou definici a podle mého názoru se používal spíše v pozitivním významu eh, ve snaze zvýšit konkurenceschopnost a efektivitu evropského obraného průmyslu, zejména pokud jde o technologie. Co tedy v takovéto situaci lze dělat? Je možné si představit posílení evropské integrace. Mohlo by se začít společnou technologickou politikou nebo společnou technologickou základnou, která by z povahy věci samé byla duální, ale tedy řídila by se ehm, integrovaným způsobem. A to proto, aby se eh, vlastně vytvořily eh, kapacity, které budou i evropské, nejenom čistě kapacitami členských států. Něco z toho už se připravuje, ale pochopitelně možná eh, se zvažovat třeba o získávání zpravodajských informací z vesmíru, o komunikačním odvětví a předávání údajů a také o tom velice širokém eh, odvětví počítačů, to znamená počítačová bezpečnost, počítačová obrana, vývoj různých technik a podobně. S neutralitou sítě je jasné, že mnoho nových technologií potřebujeme, abychom mohli také zlepšit dozor nad našimi hranicemi a abychom měli záruku eh, vysokého úrovni, vysoké úrovně bezpečnosti eh, za našimi hranicemi. Žádná eh, obrana vlastně nemůže vycházet jenom ze zdi. Ta zeď může si být vždycky takovým předvojem obrany, jinak to bude jenom projev slabosti. Tohle všechno je realizovatelné a samozřejmě mohou ale tady vyvstat problémy v kontextu se smlouvami. V současné situaci by bylo užitečné uznat, že Lisabonská smlouva eh, vlastně v oblasti obrany příliš nefungovala nebo nebyla využívána a lze si položit otázku, zda je tedy smysluplné zachovat tuto podivnou konstrukci, která je e, ryze teoretická, a zda by nebylo jednodušší a užitečnější e, usnadnit ten reálný vývoj, který vychází z práce komise ve spolupráci s Evropskou obranou agenturou. Bylo by užitečné mít jedinou politiku i proto, aby se zabránilo konkurenci mezi různými ředitelstvími a různými aktéry. Děkuji vám. Děkuji vám, pane profesore Silvestri. A nyní dostane slovo pan Olivier de France, který je výzkumným ředitelem francouzského ústavu mezinárodních a strategických studií. tak je to Evropský ústav. Aspoň se tak tváří, říká předseda. A já ještě nejsem tedy úplně ředitelem, to chci říct, aby se na mě pan ředitel nezlobil. Děkuji mnohokrát. Když eh, tedy máte ještě nějakou evropskou součást v rámci těchto studií, tak je určitě užitečné eh, pozvat. Já tedy vám tímto děkuji za pozvání. Je to pro mě velká čest. Hovořilo se tady o SBOP. Já někdy používám obrázek SBOP jako takovou, takové velké lazáně, protože je to trošku taková zvláštní hmota, můžete tam rozlišit různé vrstvy, ale zvenku si nedovedete úplně představit, jestli to je vegetariánský pokrm nebo ne, nebo co je vlastně uvnitř. Byl jsem na konferenci v Bruselu minulý týden, kde se hovořilo o evropské globální strategii, hovořila tam vysoká představitelka a na této konferenci vlastně nebylo nikomu úplně jasné, kde se nachází SBOP v té otázce kolektivní obrany eh, a řízení krizí a řízení civilních krizí. A ta diskuse se vlastně rozdělila na eh, takové, takové diskuse SBOP versus obrana, což je docela zvláštní, protože teď vlastně eh, od smlouvy, eh, která už byla přijata před 15 lety. Nevíme, co v těch lazáních je, jestli tam je i nějaké maso, nebo jestli tam je jenom zelenina, jestli tam je obrana, nebo kolektivní obrana, nebo řízení krizí, nebo jenom civilní aspekt. Eh, je tam vlastně i to O v tom SBOP, takže je zvláštní, že toto stále ještě není vyjasněno. Tak eh, dovolte, abych tentokrát ještě použil jednu takovou novou metodu ta foru a použ- popsal bych SBOB jako takovou Rubikovou kostku, kde je také několik barevných vrstev. Máte tam vrstvy jako vlastně kapacity, operativa, výdaje na obranu, strategické úvahy, politická vůle, vůle politický konsenzus, institucionální mechanismus Lisabonské smlouvy, evropské vnímání, evropskou strategickou kulturu a evropské hodnoty a zájmy a ty stojí v pozadí toho všeho. Tohle jsou všechno pohyblivé části a evropské země jen málo kdy chtějí vlastně otáčet stejnou části Rubikové kostky eh, stejným směrem a ve stejnou dobu. Například jedna země chce používat některé eh, vrstvy, což jsou především třeba kapacity, společné kapacity, a nebo někdy operativu a jen málo využívat jiné vrstvy. To je třeba případ Spojeného království. Francie v poslední době přijala takový anglosaský přístup, který je pragmatičtější, který se zaměřuje právě na ty eh, kapacity. Německo by podle mého názoru spíš má sklon k tomu institucionálnímu přístupu a chce vlastně SBOP rozvíjet prostřednictvím struktury stále spolupráce nebo různých rámcových dohod. Obvykle říkám, že je dobré snažit se pohnout jakoukoliv um, vrstvou nebo částí té Rubikovy kostky a zjistit, zda se tím nerozhýbají i další části, tak aby SBOP šla ku předu. Jinými slovy, je užitečné eh, učinit pokrok v SBOP v jakékoliv oblasti, kde panuje koncesus mezi evropskými státy, ať už je to, mm, jsou to různé operace, kapacity, průmysl, nebo lze také eh, více pracovat na sdíleném strategickém myšlení, na společném vnímání hrozeb a podobně pokud to bude fungovat ze spodu nahoru, prosím, pokud to bude fungovat ze zhora dolů, také se to může použít. Pokud to funguje oba směry, tak lze pracovat oběma směry. Protože pokud budeme pracovat na e, kapacitách, tak to bude mít vliv na průmysl, může, to pak může mít vliv na společnou definici potřeb a tak dále a tak dále. Jinými slovy, cokoliv funguje, je dobré. Pokud je tedy heslem dne, že chceme dělat pokrok v oblasti kapacity, v oblasti radarů budiš. Pokud je eh, eh, heslem dne regionální klastry, multilateralismus, místo toho, aby se pracovalo napříč 28 členskými státy, prosím, pokud eh, ovšem nebude docházet k nějakému dalšímu plítvání a zdvojování práce, a pokud to tedy skutečně povede k více, k větší spolupráci a nepůjde to na úkor větší spolupráce. A pokud je heslem dnes sepsat evropskou globální strategii, pak říkám výborně. Ovšem musíme zajistit, že to nebude eh, samoučelný dokument a že tento dokument skutečně bude mít vliv i na další aspekty SBOP, včetně těch kapacit. Obecně bych tedy řekl, že je užitečné pracovat s jakoukoliv eh, kostičkou té Rubikovy kostky, která je dostupná. Ale je tady jedna výjimka. Jedna výjimka, možná řeknu něco, co nechcete slyšet, zvláště na tomto slyšení, ale pro mě tou výjimkou je právě ta institucionální vrstva SBOP. Myslím, že v současném politickém klimatu snažit se řešit politické problémy pomocí institucionálních nástrojů, to podle mého názoru nebude fungovat. A co je horší, myslím si, že pokud budeme investovat energii a politický kapitál do toho, že budeme pracovat na institucionálních pobídkách k řešení politických problémů, já si, to si myslím, že může být dokonce kontraproduktivní eh, s přihlednutím ke všem scénářům. Podle mého názoru ten politický kontext prostě k tomu eh, nevybízí. Paradoxem Lisabonské smlouvy je to, že se zdá, že vlastně ji máme, řídíme se ji a že to je tedy ten vhodný nástroj pro to, abychom učinili pokrok s SBOP. Ale je to vlastně právě naopak teď okamžik, kdy ta energie trošku eh, ochabuje, což není úplně chybou Lisabonské smlouvy. jeden poslanec vašeho výboru to velice dobře vystihl, byl to pan Arno Danžan, který řekl, že v Lisabonské smlouvě je všechno. Musíme si ji prostě přečíst a uh, uplatňovat ji. Není to tedy chybou Lisabonské smlouvy, je to spíše uh, problémem toho, že ten konsenzus o ní uh, už není, vymizel a na něm je třeba pracovat. Uh, takže podle mého názoru pracovat na institucionálních nástrojů, e, to je věc, která je trochu zavádějící. Pokud chceme třeba pracovat na článku 44 Lisabonské smlouvy, já nevím, jestli úplně přesně tomu článku rozumím, možná jsou tady e, lidé, kteří tomu budou rozumět lépe než já, ale mně to přijde, že se týká jenom ad hoc spolupráce pod evropským e, jménem. Jedná se o článek o skupině národů, ale Myslím si, že to jsou činnosti, kde nepotřebujete úplně evropskou vlajku pro to, abyste je dělali. Já myslím, že třeba se koncentrovat na politickou podstatu věci a investovat do toho veškerý politický kapitál dříve, než se budeme snažit institucionální otázky, které přitom se vyřeší sami, pokud vyřešíme nejprve ten problém politický. Jinými slovy, podle mého názoru je dobré vybrat si tu bitvu, kterou chceme bojovat, a to podle toho, co bude nejlépe fungovat v daném politickém kontextu. Bylo období, kdy se pracovalo na stálem um, operativním štábu, ale k ničemu to nevedlo. A vlastně to naopak tu spolupráci mohlo posunout zpět. Bohužel, a nemám z toho radost, stále možná se v takovém podobném období ještě nacházíme, kdy některé hlavní e, zásady EU e, jsou v ohrožení, jako svoboda pohybu nebo společná měna. A tady je třeba se koncentrovat na kořen problému, to jsou politické rozpory, a je tedy třeba najít nějakou společnou politickou vizi. Říci si, zda, eh, zda Evropa má takto pokračovat, co má Evropa představovat, jakým aktérem má Evropa být ve světě. Jinými slovy, z krátkodobého hlediska je podle mě nejdůležitější řešit ty dlouhodobé záležitosti. A co to znamená pro SBOP? Je třeba, aby si všichni uvědomili, že jsme na stejné strategické lodi. Evropská globální strategie je dobrou příležitostí pro to uvědomit si, kde se nacházíme, ale mm, Evropský parlament tady už docela dlouho tlačí na jednu věc, a to má, tomu jsou tak docela politici příznivě nakloněni, a to je vlastně diskuse o bílé knize o evropské obraně. To se nějak zázračně znovu objevilo. Vím, že Evropský parlament na tohle tlačí už řadu let, ale v tomto okamžiku slyšíme takové povzbudivé zvěsti z komise z ministerstev obrany eh, od chystaného holandského předsednictví. A myslím, že je třeba zvažovat, eh, jak by parlament na to mohl dále tlačit je třeba zvažovat, proč se to nepodařilo prosadit dříve, když na to parlament tlačil, zvážit, jak by to měl parlament protlačovat, jak tuto myšlenku prodat, zda se by z tomu mělo říkat vůbec bílá kniha nebo nějak jinak a tak dále. Možná by bylo zase dobré, kdyby na to parlament netlačil příliš eh, mnoho. Evropská rada pro Evropskou radu by pak bylo složitější to prostě jen tak smést ze stolu. V Británii se blíží referendum o EU, takže je to složitá doba, ale stejně tak rok 2017 bude složitý, kdy budou volby v Německu, volby ve Francii. Vždycky je nějaký okamžik složitý, vždycky je třeba říct, že právě teď se to nehodí eh, o něčem diskutovat nebo něco udělat. Otázkou tedy je, jak byste Eh, to vlastně mohli eh, zvládnout, eh, jak komise holandské předsednictví a parlament před, zvládnou přesvědčit radu a Spojené království, že je třeba o tom diskutovat. Nevím, jak na to. Jenom to jsou takové myšlenky. A když tedy budeme pracovat na základě Lisabonské smlouvy, já vám řeknu, jak bych postupoval já. Máme článek 42 227 a článek 222, to, jsou, to je článek o kolektivní obraně a o solidaritě, tak možná tyto články bychom mohli vlastně přetavit do nějaké bílé knihy, zamyslet se nad tím, co to ve skutečnosti pro Evropu znamená, co to znamená v praxi. To by, myslím, byl docela zajímavý úkol. A na závěr ještě také chci eh, se projevit konstruktivně, eh, takže dovolte i takový vědecký vklad do této potenciální eh, konverzace. A pokud ta technická část bude fungovat, eh, tak máme vlastně eh, i takový online nástroj, který se snaží napomáhat této diskusi. Je to nástroj, který ještě není veřejný, ale měl by přispívat do té diskuse o evropské globální strategii a následně třeba i do diskuse o evropské bílé knize o obraně a e, lze vlastně zvažovat e, i vlastně zapojení na to, nechceme být nějak dogmatičtí, je třeba vlastně přijímat politická rozhodnutí na základě nějakých e, konkrétních vědeckých zjištění. Eh, my máme vlastně takové zmapování toho, co si jednotlivé evropské země myslí o různých záležitostech, které se dotýkají evropské zahraniční politiky, evropské bezpečnosti a evropské obrany. Na, a je to nástroj objektivní, který vychází ze strategických dokumentů všech 28 členských států. A pokud eh, mi dáte vteřinku, tak já zaběhnu eh, rychle k počítači a ukážu vám, o co v tom nástroji jde. So for example, takže například, pokud třeba se chcete podívat, co jednotlivé členské státy EU si myslí o partnerství s Ruskem například. Tak tady vlastně kliknete a Raša, eh, Rusko bude spolupracovat tak vidíte tady, co všechny členské státy mají e, za veřejnou politiku nebo státní politiku vůči Rusku nebo vůči strategické spolupráci s Ruskem. Vidíte třeba Dánsko a vidíte, že u některých zemích to je nevyplněno. A to je někdy ještě zajímavější, že třeba ta země nemá žádné, eh, žádnou veřejnou politiku nebo veřejný názor na něco, státní názor. To je třeba Itálie, vidíte, Itálie vůbec tedy ve své poslední eh, bílé knize o obraně vůbec Rusko nezmiňuje. Máme tam celkem 160 položek, můžete se podívat třeba na cokoliv, co se týká počítačové bezpečnosti, co si jednotlivé členské státy eh, myslí o eh, riziku živelných katastrof, terorismu, počítačových hrozeb a tak dále. Například terorismus. A tady vidíte všechna stanoviska členských států. Eh, můžete tady tedy vidět, v čem se shodují, v čem se liší v té evropské diskuse a vidíte, jak tedy, mm, jaké jsou páky, anebo naopak zablokování té evropské eh, strategie a možnosti jejího vzniku. U jednotlivých zemí tady máte vlastně souhrn jejich strategických úvah, politické dokumenty, máte tam rozpočet na obranu, potom jaké je vnímání Eh, občanů, eh, jak vnímají zahraniční politiku EU, jak vnímají obranou politiku EU a máte to tady tady pro jednotlivé země. Tím bych tady skončil. Neříkám, že to je nějaký všelek, neříkám, že tak to budeme moci sepsat eh, Evropskou bílou knihu o obraně, ale je to, myslím, takové dobré východisko pro tu diskusi a doufám, že to tedy napomůže i té strategické diskusi. Děkuji. Äh, Děkuji, pane předsedo. Ty příspěvky byly velmi zajímavé jak využít potenciál Lisabonské smlouvy. Je to velké staveniště. To je pravda. A Evropská unie tady hledá kousek po kousku pokrok. Pokud se podíváme na krize kolem EU, ohledem na to je třeba říci, že Evropa není příliš rychlá, naopak přichází příliš pozdě a je pomalá v oblasti bezpečnostní politiky. V EU 28 států máme několik rychlostí v Schengenu, v euru, takže pro mě by nebylo dramatické, kdyby i zahraniční a bezpečnostní politika byla taková, že by nemělo stejnou rychlost všech 28 států, ale že by to bylo v klastrech nebo že bychom pracovali s většinou. Sice to není cíl, ale pokud to jinak nejde, tak i to by byl prostředek a myslím si, že smlouvy s tím počítají. Viděli jsme, že je obtížné eh, sladit všech 28 států Otázka, zda to nemá dopad na demokratickou kontrolu, nevím. Máme nějaký rozdíl ve společné zahraniční a bezpečnostní politice v tom, jestli 28 států hlasuje většinou anebo jednomyslně. Tento parlament je tím parlamentem, který eh, vykonává demokratickou kontrolu evropských akcí a otázka, zda jsme tím parlamentem, který může také spolu rozhodovat o nasazení jménem nebo z pověření EU, je otázka, kterou musíme ještě vyřešit. Německý spolkový sněm má takovou kompetenci, rozhoduje, zda němečtí vojáci budou vysláni na mise, čili o tom musíme ještě diskutovat. Zeptal bych se pana Ondraci, práce, on tu hovořil o práci vysoké představitelky, řekl jste, že by potřebovala profilaktické mandáty pro obtížné otázky. Paní Mogherini v tom může udělat sama dost. Pracuje se se strategickými materiály, Čína, Bílá kniha k bezpečnostní politice. To jsou věci, které paní, které paní Eštnová nedělala čili ta čekala, až dostane mandát 28 států. Já si myslím, že vysoká představitelka si sama sobě může dát profilaktický mandát tím, že ministry zahraničí přiměje, aby se vyjádřili. A poslední aspekt toho, co říkal pan Silvestry, alespoň vnitřní trh, vytvořit alespoň vnitřní trh pro zbrojení, to je ve smlouvách a to je velký deficit, který, kde nedokážeme pokročit v oblasti vývoje, výzkumu a výroby s ohledem na nedostatek veřejných prostředků. Tady si myslím, vysoká představitelka může být úspěšná, protože je čas na takovou politiku. Ja, vielen Dank. Äh, vielleicht... Děkuji. Možná bych eh, začal právě tím posledním bodem. Od roku 2011 už máme společný trh pro zbrojní materiál, ale vždycky je tam ta nouzová brzda jednoho článku, na kterou se sáhne. Je to eh, vyloučení evropských eh, evropského obstarávání, evropského nákupu. Já si myslím, že tady bychom se na to měli podívat, jestli to tak skutečně je. A měl by to udělat komisař pro vnitřní trh. Je to také otázka politické vůle, která existuje, tuto vůli také fakticky prosadit. K několika bodům. V první řadě, pokud je o bílou knihu, o které jsme to slyšeli, myslím si, že to bylo správně řečeno. Parlament eh, dlouho říká, že to chceme. Strategie a schopnost shrnout do jednoho dokumentu. Je to správné, mě to trochu pozitivně překvapilo, že nizozemské předsednictví uvažuje o něčem takovém. Doufám, že to s nimi také neskončí. Doufám, že to bude mandát na víc než šest měsíců a podle mě by to měl mít v kompetenci vysoký představitel. My jako členové parlamentu nemáme důvod, abychom to z jakého důvodu jasně neřekli, že to chceme. Velká Británie pokud si vzpomínám, v posledních letech eh, neviděla zatím nikdy vyšší míru eh, evropské integrace, nezávisle na tom, zda hrozilo referendum či ne. Je to tedy otázka posouzení světové situace a finančního tlaku, ve kterém jsme a v této kombinaci tedy vyšší míra spolupráce, která je pro úspěch podstatná. Otázka na experty. Pokud jde o permanentní strukturovanou spolupráci, tam eh, nám stačí minimalistický přístup, stačí dva státy, které se na tom dohodnou a pak se to předloží vysoké představitelce a pak se rozhodne v radě kvalifikovanou většinou, že to možné je. To je ten nejminimalističtější přístup. Sice to není náš cíl, ale jak se na to dívají experti? Kolik členských států by podle vás eh, pro takovou efektivní politiku bylo minimálně potřeba? Máte nějakou představu? Pokud je o prohlášení nebo úspěch právě v této oblasti, je evidentní, je to vždycky otázka politické vůle. Zda se tam dospěje k nějakému výsledku a právě v oblasti zbrojního materiálu eh, nebo výzkumu, to je nové téma. I tady se chceme posunout a platí to tež, ale myslím si, že kombinace, kdy komise a také rada a vnější služba to udělají společně s parlamentem, když budou všechny instituce mít stejnou eh, usnáš, situaci pro usnášení jako parlament, tak by podle mě to vytvořilo tlak na ty členské státy, které váhají a myslím si, že celosvětová situace je vhodná k tomu, abychom udělali tyto kroky pro vyšší integraci. Uh, thank you very much, Chairman. Um, Děkuji vám, pane předsedo. Fascinující příspěvky. Když pan de France hovořil přes eh, to, jak se jmenuje, jsem málem chtěl volat Haleluja zdá se, že to nějak eh, jako dokáže přesně uchopit. V závěru eh, to zase trochu eh, ustoupilo, ale uprostřed tam to teda znělo. Zásadní rozdílnost tady existuje. Všechna ta naše diskuze o společné zahraniční bezpečnostní politice, obrané politice se nakonec dostává k tomu základnímu, k čemu tady tu Evropskou unii máme. Na jedné straně bych řekl, že tady máme prostě ideologické eh, hovory o integrované Evropě, a bylo také často e, řečeno, že se Evropa musí nějakým způsobem tímto směrem posunout. E, pak se dospělo k té společné zahraniční a bezpečnostní politice se všemi léčkami, e, společný rozpočet obraný, ano či ne a tak dále. A nebo vidíme Evropskou unii jako prostě v zásadě takovou pragmatickou organizaci, která chce eh, prostě nechat eh, zaznít svůj hlas a přidat určitou sílu tam, kde to je užitečné a nápomocné. A eh, Britové a i řada dalších, i samozřejmě s určitými výjimkami, šli touto cestou konzistentně. A v oblasti obrané politiky myslím, že pan de France má naprostou pravdu. Proč my tady ponoukáme k cestě e, mrtvo, mrtvého koně? Proč oživujeme mrtvou pokojskou? E, prostě nepotřebujeme, aby Evropská unie byla zapojena například e, v koordinaci Eh, obra, eh, nějakých projektů v oblasti eh, obraného průmyslu. Státy jsou velice schopné si toto sami zařídit a velké průmyslové celky jsou dostatečně aktivní a schopné na to, aby se domluvili spolupráci napříč hranicemi tam, kde to bude dávat smysl. Nepotřebujeme k tomu Evropskou unii, nepotřebujeme, aby se Evropská unie zapojovala do obrany. Nikdo z našich řečníků dnes tady nezmínil slovo NATO. To NATO tady vůbec nezaznělo. Máme velice eh, prostě fungující eh, obranou organizaci, která nám v řadě případů pomáhá. Já chápu ty argumenty, ano, eh, spojené státy prostě přestanou eh, mít zájem, budeme na to všechno sami. Evropané samozřejmě musí dělat víc, ale to neznamená, že tady máme nutně vytvářet nějaké alternativní struktury. To, co dává smysl, je, aby prostě všechny demokracie seděly kolem jednoho stolu, když dojde ke krizi. Když dojde ke krizi, tak musíme si sednout ke stolu se spojenými státy a rozhodnout se mezi sebou, kdo na sebe vezme to hlavní břemeno. Jsou určité instance, kde to musí udělat Evropané a to se může provádět v rámci struktury NATO, pokud je tady dost vůle. Ale zatím tady máme prostě ten ideologický prapor, který stále vlaje, zatímco něco, co by mohlo být rozumně prodiskutováno v jednom fóru, musí teď být předmětem diskuze úplně jinde a to všechno všechno má co dočinění s ambicí integrované Evropy. Takže posledních 15 let říkám, nechme tomu, nechme toho, nechme těchto marných směšných snah, snažme se soustředit naše úsilí tam, kde to může být užitečné. Doplňme to, co dělá na to vojensky s dalšími nástroji, které má zase Evropa eh, do, jako v rukávu při řešení krizí. Máme ty civilní nástroje, užívejme je efektivněji. Ono se nám to zase až tak nedařilo dosud i v těch eh, civilních eh, nástrojích, ale pokud by to, co se povedlo, tak by to mohlo být vhodné a užitečné doplnění, ale buďme pragmatičtí a nechme stranou ten ideologickou, ideologickou snahu, eh, o které jsem hovořil. Um, děkuji. Ještě jednou se vrátím také k tomu bodu, který už tu zazněl několikrát, a sice nedostatečná parlamentní práva. Ta diskuze je podle mě stále ještě příliš vágní. Pan Leinen řekl, že to musíme prodiskutovat, zmínit pokud se o tom zmíníme, tak podle mého názoru vždycky jdeme tím směrem, že eh, národní kontrolní eh, kompetence jsou rušivé, eh, že brání rychlejší akci a já to většinou neslyším a pokud ano málo, nevím o tom, že by se požadovalo to, aby parlamentní kompetence v Evropském parlamentu se rozšířily. Ale pokud řekneme A, tak bychom měli říct i B. Tak máme sice právo zeptat se, ale nemáme právo rozhodnout a pokud se do toho pustíme, tak by tento parlament musel mít i právo rozhodovat a měli bychom mít tímto směrem v té diskuzi ne, abychom čekali na to, jaká bude realita, tak jak se to dělá i v Německu, to jsou ty parlamentní výhrady, eh, měly by být neúčité, neúčinné, případně bychom je měli odstranit. A pak mám ještě jednu poznámku která by měla podnítit proces diskuze v oblasti bezpečnosti a zahraniční politiky. O tom se diskutuje vždycky hojně a jde o flexibilnější možnosti financování pro výzkum, eh, pro zbrojní výzkum. Na základě Lisabonské smlouvy se teď, financuje, se teď argumentuje tak, že tu jsou Eh, silná omezení, eh, která ale neplatí pro určité oblasti a jednou z nich má být také zbrojení. Je to otázka přípravného opatření eh, pro výzkum v oblasti zbrojení a tam jsou jenom uh, údajně lobbyisté za zbrojaře a není tam občanská společnost. Ptám se, zda to není také velké riziko, že by ta agenda byla sestavena právě těmi, kteří z toho nakonec profitují. Zaznělo to tu, také eh, kvalifikovaná většina, to znamená podpořit eh, tuto formu spolupráce. Ale to je takové zvláštní, protože zřízení fondu pro stimulaci a strukturované spolupráce je sice možné podle Lisabonské smlouvy, ale je zvláštní, že to jsou právě tyto oblasti, kde, které přináší minimum výsledků. Chci se zeptat, obchází se princip konsenzu, jaké závěry byste z toho vyvodili? A ještě měla bych tu víc oblastí, ale času je málo, takže alespoň konkretizaci anebo otázku na konkretizaci Jde o, solida, o klauzuli solidarity. Smlouva o fungování Evropské unie říká, že nasazení, vojenské nasazení EU by mohlo nastat i v případě katastrof, co jsou ve vaš, dle vašeho názoru takové katastrofy. Spadají sem také velké protestní akce a nebo co jsou tyto lidmi způsobené katastrofy, eh, kde má hranice tato definice. Děkuji. Thank you, Chairman. welcome how this Děkuji, pane předsedo. Já vítám tu diskusi eh, ve světle diskuse, která se vede ve Spojeném království, zda zůstat, zda odejít. Eh, hovoří se tedy o té eh, spolupráci v rámci evropské obrany. Já bych řekl, že Lisabon nebyl uplatňován v otázkách obrany, že bylo tady řečeno, že všechno, co vlastně potřebujeme už vlastně v Lisabonské smlouvě je, a to je velice upřímné a také pravdivé. Máme Spojené království, Francie, další členy na to, jak o tom zmiňoval pan Van Orden. A jak eh, tedy toto propojit třeba s přístupem státu jako je Švédsko a Austrálie, které jsou neutrální. Zaznívají kritiky ohledně toho, že členské státy se zaměřují na kapacity. Samozřejmě první pravidlo Eh, obrany je, že musíme mít tedy dlouhodobé vybavení k dispozici. Podívejme se na situaci v Syrii, v Iráku, v Libii. Tam žádná dlouhodobá strategie nebyla. Jak to tam dopadlo? S, eh, bylo, tady byly popisována jako lazáně. No, nejsem si jistě, to takhle úplně eh, vypadá, já bych spíš řekl, že to jsou spíše špagety, je to taková promíchanina a točí se to všemi možnými směry. Děkuji. Oui, merci, monsieur le président. Je Děkuji vám, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem tady na začátku nebyl. Já bych chtěl reagovat na to, co říkal kolega Van Orden a kolega Carver. Myslím, že tedy ve svém mládí jsem snil o evropské obraně a pak jsem si uvědomil, že, od, že tu striktně evropskou obranu chtěla Francie, měla na to prostředky a pak tady bylo Rusko v Evropě. A to bylo vlastně všechno. A musel eh, jsem si uvědomit realitu. A naši britští kolegové mají pravdu. Samozřejmě, že nesouhlasím s tím, co říkají o NATO. Já jsem proto, aby moje země odešla, vystoupila z NATO, ale to je specifická věc. Ale pokud jde o meritum věci, musíme si uvědomit, jak chcete dělat evropskou politiku, když vlastně eh, tady nevládnete? Kdo má jadernou bombu? Francie, eh, to Spojené království nemá. Kdo má své ponorky? Francie, britské ponorky nejsou nezávislé. Eh, tu nezávislost, nevím, jak to přesně hodnotit s těmi novými informačními technikami, zda vlastně američani by nemohli zabránit našim letadlům, aby vzlétla, ale to už je zase jiná věc. Takže já jsem tedy pro synergii, když se něco navzájem doplňuje a když existují kapacity pro toto vzájemné doplňování. Ale nepředstavujte si, že země jako Francie si nechá diktovat politiku většinou jiných zemí. To přece nejde, to snad nemyslíte vážně. A u Britů přece platí to tež. A co tedy budete mít jako výsledek? Nikoho, malé země, které Eh, eh, z hlediska svých minulých zkušeností chtějí dělat evropskou politiku, ale politika se týká národních zájmů, týká se propojení těchto zájmů na úrovni mezinárodních mocností. Buďme tedy realisty, snažme se na evropské úrovni navrhnout něco, co bude možné, co bude mít přidanou hodnotu a přestaňme, jak říkal kolega Fan Orden, mít takovýto ideologický přístup, který vůbec nic nepřináší. Mr. Epitidius. Pan Epitidius. Děkuji vám, pane předsedo. Je to dobré, že máme tuto možnost diskutovat o tomto závažném tématu. Já bych naší pozornost chtěl napřít na něco, co e, zmínil předseda Juncker. Jde o vytvoření evropské armády. Po, I když e, dejme tomu, nehledíme na politické, právnické a e, další problémy, když dojdeme k implementaci společné zahraniční a občanské a obrané politiky, tak e, skutečně je třeba si uvědomit, že vytvoření evropské armády je, dejme tomu, jakýmsi takovým ideálem e, a praktickým řešením by tady mohlo být NATO, jak už bylo řečeno. NATO e, je tedy v rámci implementace společné obrany, má svůj článek 5, když je členský stát Eh, atakován třetí zemí, tak všichni členové na to musí přispěchat na pomoc. Takže tady bychom opravdu museli eh, definovat, jaké eh, hrozby jsou společnými hrozbami a kde mají svou, svůj původ. Čína a Rusko třeba, ale tyto země jsou také strategickými partnery. A na druhé straně by pro nás bylo nutné tedy s nimi spolupracovat, abychom e, řešili celou řadu problémů, které tady v dnešním světě existují. Terorismus, e, obchodní otázky, otázky spojené se Sýrií či Ukrajinou, to je na jedné straně. Na druhé straně E, bychom se vlastně připravovali a e, reagovat na ně, či je případně i e, na ně útočit v určitých případech. To, to si musíme uvědomit. A evropská armáda, která by byla vnímána jako něco, co má agresivní charakter, jak by to bylo vnímáno našimi sousedy, sousedy Evropské unie. A další věc, co, kdyby někdo z eh, našich sousedů nás zneužíval, zneužíval systému, který bychom měli pro eh, své vlastní cíle a jaké e, stimuly by tady vlastně měli mladí lidé, e, aby se rozhodli, e, dejme tomu, i dát šanc svůj vlastní život v nějaké evropské armádě, když by věděli, že tady žádné riziko pro jejich vlastní zemi neexistuje. To jsou otázky, na které si musíme odpovědět. Evropská armáda není něco, co by mohlo v budoucnu fungovat, není realistické o tom uvažovat. Takže obrana je odpovědností každé jedné jednotlivé země. A pokud vezmeme v úvahu posílení či e, zeslabení e, a Eh, armád. To je ta otázka. Posílit eh, armády, eh, dát jim větší sílu, pracovat jsou hrně na této věci. Tady jsou oblasti, kde je možno spolupracovat, spolupracovat v rámci společné obrané a bezpečnostní politiky. A tou oblastí je vojenský průmysl. Tady musíme posíl, zdůraznit, co je důležité a co, na co bychom se měli soustředit. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že s podporou e, expertů, kterým bych tímto chtěla poděkovat, tady dochází e, dnes e, k velice zajímavé diskuzi, možná k jedné nejza, z nejzajímavějších, a to i do budoucna. Vidím, že, někte, že někteří říkají, že eh, evropská obrana eh, by nemohla a neměla fungovat. Já nehovořím o evropské armádě, já hovořím o evropské obraně, o evropské politice obrané a bezpečnostní politiky. Dobře, nemusíme mít evropskou obranu, ale co to znamená? Znamená to, že vlastně se vzdáváme možnosti být eh, politickou eh, mocí, politickou mocností, protože bychom eh, nemohli vlastně samostatně rozhodovat a zároveň také tím vlastně házíme do žita i flintu v oblasti ekonomiky, protože je třeba si říct, že obraná a ekonomická politika hrají v tomto směru jednotnou e, roli a znamenalo by to také, že se vlastně odmítáme e, obhajovat a bránit v mezinárodní konkurenci. Uvědomme si všechny tyto věci. Žádná jednotlivá samostatná země ani žádná země, která se, dejme tomu, spojí s nějakou další, e, nemá možnost na svém vlastním trhu i třeba v oblasti tedy mm, vojenského průmyslu e, e, odrážet e, ty velké mastodonty, ty velké mocnosti. To by znamenalo ve třetím hledu také, že odmítáme, že vlastně se vzdáváme našeho, naší úlohy bránit evropské občany, protože evropským občanům hrozí stejná hrozba. Nikdy nebyla situace ve světě takto nebezpečná skutečná. Už tady e, neexistují nějaký e, četník či četníci, kteří by hasili v posledních letech konflikty. Už tomu tak není. Vidíme, že se ty konflikty neustále zmnožují všude po světě, na Blízkém východě, na středním e, východě, v Africe. Vidíme, jak Daesh narůstá, vidíme teroristy tak trochu všude ve světě, kteří míří na naše občany. A vy se domníváte, že jedna země či několik málo zemí budou schopny reagovat samostatně. Ano, hovoří se tady také o NATO. Já jsem hodně často seděla na schůzích NATO, ale musím říct, že NATO samotné, pokud tady nebude evropský pilíř, eh, nebude sloužit. Nezapomínejme na jednu věc. Spojené státy dneška se čím dál tím více zabývají problematikou, dejme tomu, Azie a na druhé straně si Spojené státy stěžují, a já jsem to zaslechla na vlastní uši, eh, na nedostatek eh, účinnosti a snahy Evropy eh, v oblasti obrany. a také, také hrozí, a to jsem slyšela od Američanů osobně, tím, že se prostě od Evropy odkloní, že tady nebudou aktivní není, pokud se Evropa nebude více snažit. Takže tady se dostáváme k tématu, které dnes trochu zaznělo a která mi připadá zcela zásadní, a tím je finanční situace. Samozřejmě nebudeme tady mít evropskou obranu, pokud jeden či dva či několik málo států bude všechno financovat, bude všechno dělat pro ochranu svých občanů. A teď jsou vlastně žádáni, aby chránili i občany dalších zemí, aniž by tyto, tyto další země vyvinuly sebe menší úsilí. A já se ptám, zdali všechny země, včetně malých zemí, učiní eh, vzhledem ke svému programu HDP určité kroky, obdobné jako velké země. A ptám se, zdali velké země sami také budou připraveny eh, tyto, eh, toto úsilí vyvinout, což může mít mimochodem i pozitivní dopad na eh, vojensko-obraný průmyslový komplex v Evropě. A my stále znovu a znovu opakujeme to samé. E, je to nakonec vždy otázka politického rozhodnutí, politického výběru a politické vůle. A já bych ráda, aby v tomto parlamentu, kde hodně hovoříme o našich hodnotách, jsme si rovněž uvědomili, že tyto hodnoty je třeba bránit a včetně e, obrany v rámci společné e, obrané a bezpečnostní politiky někdy. Děkuji vám. Já bych chtěl, abychom tady vytvořili dojem, že evropská rozprava je v zásadě eh, nakloně eh, jaksi proti eh, evropské politice obrané a bezpečnostní, že tady tato politika nemá zastání. Po určitou dobu jsme měli diplomaci, která tak trochu vycházela z toho, co tady platilo 150 let, a to, že tady neexistují věční přátelé či nepřátelé, ale pouze dočasné zájmy jednotlivých zemí. A o 100 let později Charles de Gaulle tuto, e, tuto věc převzal a my z tohoto rozporu musíme se nějak vymanit ještě dnes eh, některé členské státy nepochopili, že se svět opravdu výrazně posunul. A eh, jaké je tedy to, ten náš rozpor? Jaký je? Eh, my si neustále klademe na evropské úrovni otázku, Eh, jak je to tedy s tou politikou eh, svrchovanosti. To, eh, tu chceme stále víc a víc, tu svrchovanost. Na druhé straně Evropu obvinujeme z toho, že, absent, že absentuje na mezinárodní scéně, že tam není přítomná. Mně připadá, že nemáme alternativu. Věci se vyvíjejí, stačí to trochu sledovat a mně to tak trochu připadá, že tady vlastně tak trochu ustupuje eh, ten misionářský eh, eh, duch Ameriky z různých důvodů a že vzniká určité vákuum a to vákuum musí být naplněno. Pokud totiž Evropa nebude schopná toto vákuum zaplnit, tak samozřejmě to bude jiná zahraniční politika, třeba čínská, která to zaplní, soustředí se na ekonomiku a nebo to zaplníme novými konflikty, Eh, existuje tu tato eh, současná krize eh, na Blízkém východě. Už to 50 před 50 lety byly vytvořeny hranice někde od stolu s pravítkem na mapě a teď vidíme důsledky takového e, počínání. A moje otázka je jednoduchá. Pokud chceme, aby došlo k nějaké změně, e, tak je třeba uplatňovat to, co již existuje v Lisabonské smlouvě a zajistit, aby e, evropská zahraniční a obraná politika se stala společná, se stala skutečnou realitou. Je v tomto směru jít, třeba jít ku předu, investovat a podle mého názoru o tom není žádných pochyb a já si myslím, že členské státy prostě se musí vzdát určité části své svrchovanosti právě pro e, společnou e, politiku e, v oblasti zahraničí a obrany. A našim hostům bych rád položil tuto otázku. Je třeba přemýšlet o roli společné zahraniční bezpečnostní politiky a o roli NATO docházelo tady k překrývání těchto obou politik po řadu let a to nemělo e, příliš mnoho pozitivních důsledků. Myslíme na východní Evropu. Představuje to určité problémy, co se týče vztahů mezi Unií a Ruskem. A možná, že politika e, společné obrany na evropské úrovni by mohla být něčím velice užitečným e, pokud nám jde o větší samostatnost Evropské unie v kontextu mezinárodních vztahů. Děkuji. Uh, thank you, Mr. Chairman. Well, um, I have a sort of nuanced view on all... Děkuji, já mám trochu niancovanější pohled, pragmaticky a e, ne, ne příliš rád s paní Šefer souhlasím v tom smyslu, že zahraniční politika nemůže být a neměla by být vedena na základě e, většinového hlasování. Tady jde o to, aby to prostě e, státy samostatně rozhodly. A paní Šefer už bohužel tady není, ale má prostě uh, E, v tomto směru dost pravdu, ale neměli bychom vylít e, vaničku s dítětem. E, v roce 86 paní Tečrová se rozhodla pragmaticky jít cestou, kterou se rozhodla a celá řada úspěšných příběhů ukazuje, že, se, že toto rozhodnutí bylo dobré. Například sankce s Ruskem, nukleární dohoda ohledně Iránu, to všechno by nebylo možné Eh, pak jsou tady otázku, otázka eh, dohod z Bělehradu a Prištiny, dohoda s Kosovem a tak dále. Ale ptám se, kolegyně a kolegové, zda skutečně potřebujeme tak masivní strukturu, jako je služba pro vnější činnost se všemi náklady. Určitě nepotřebujeme společnou stálou armádu, nicméně se obávám, že na to má svá omezení. Pokud chcete nějaký příklad, tak podívejme se na spolupráce Turecka s Kyprem. E, dívejme se na další e, příklady. Na to je úžasné, e, že vlastně chrání naše teritorium, teď se to například děje v Pobaltí a tak dále, ale to nedávná cvičení v, a, války v Libii a Afganistánu jsou pouze částečně úspěšnými příběhy. A myslím si, že jeden velký úspěch, do kterého jsem byl také zapojen, protože jsem o tom e, zpracovával zprávu, je to otázka boje proti pirátům v Tichém oceánu. Tam e, na to e, úspěšně zakročilo a čtí velitelé mi řekli, že na to jako e, člen nemůže vlastně e, spolupracovat formálně i v oblastech, jako je třeba boj proti pirátům s nezúčastními zeměmi, jako je třeba Indie. Takže ten obrázek je takový smíšený, e, ale buďme pragmatičtí, jak prostě jsou tady dobré věci v té společné bezpečnostní a obrané politice, ale národní státy by měly hrát prim v rozhodování. Děkuji, dámy a pánové. Rád bych uplatnil také několik eh, připomínek. Eh, vidím, že tu máme některé problémy. Eh, nebudeme mít společnou evropskou armádu, alespoň to není úkolem tohoto panelu. Je to také otázka amsterdamské smlouvy. Prostě, prostě podle Lisabonské smlouvy to nejde. Takže eh, tady nemůžeme. Ano, ale nějak to nesouvisí s Lisabonskou smlouvou. Museli bychom ji změnit, pane Tanoku. Takže neříkejte něco, o co nejde. To je populismus, ten si nechte domů. Ale dovolte, abych dokončil svoje připomínky a poznámky, pane. Diskutujeme tu o zprávě, o tom, co lze udělat v rámci Lisabonské smlouvy. A je zcela jasné, že v rámci Lisabonské smlouvy není možné ustavit evropskou armádu, takže ten, kdo tvrdí opak, neargumentuje správně. To je zcela jasné, zcela jednoznačné. Můžete si to opakovat, jak často chcete, ale o to tady nejde a je to jasné a to je také argumentace paní Lusing, kdy musíme totiž konstatovat, že protože to není možné a právní předpoklady, demokratické předpoklady proto neexistují, nemůže existovat Evropská armáda. Evropská armáda může existovat pouze tehdy, pokud bude změna smlouvy, která dá Evropskému parlamentu práva, které mají v současné době národní parlamenty a do té doby Evropská armáda být nemůže. Takže to tady nechci diskutovat, protože z toho mají občané obavu a přitom to není eh, realistické. Tak to je. Dovolte, abych domluvil. Dovolte, abych domluvil, pane Nezapomeňte na, chová, na dobré chování. Tady má každý eh, poslanec či poslankyně právo hovořit. Já jsem také, pane kolego, nehovořil, když jste mluvil vy. A teď budeme pokračovat. Prosím, ticho, protože jinak vás budu muset vykázat ze sálu, jelikož narušujete naší rozpravu. And, uh, wir haben festzustellen, Musíme konstatovat, že nemůžeme mít podle této smlouvy evropskou armádu. Co ale můžeme využít a musíme eh, udělat, je využít této smlouvy. A smlouva počítá s tím, že je nutné mít permanentní strukturu pro spolupráci. S tou se tam výslovně počítá, je to eh, demokratická legitimace pro Evropu. Tak jako v jiných oblastech, jako v ekonomické, máme možnost intenzivní spolupráce, tak tato permanentní eh, struktura, struktura pro spolupráci nám to umožňuje. Je to otázka také vůle E, koalice, která se vytvoří pro naplnění této možnosti smlouvy. A proto argumentace některých zástupců Spojeného království je argumentací, kteří chtějí něco udělat pro to, aby tomu zabránili. Možná, že je to politické stanovisko, ale myslím si, že to nijak nesouvisí s povinnostmi a závazky smlouvy. Ve smlouvě se s tím výslovně počítá. A já si myslím, že pokud tady ti, kteří to chtějí, jsou, tak by jim ti, kteří to nechtějí, neměli v tom bránit. A musíme pokročit v této věci. Je to také otázka, která souvisí s NATEM od mnoha oficiálních amerických politiků i vojáků vím, že Evropská unie musí eh, se více spojit v oblasti obrané politiky, protože eh, evropské státy nemůže bránit jenom na to. Představa, že 2% hrubého národního důchodu jde z národních rozpočtů, do tohoto rozpočtu to nebude fungovat. Dokonce Spojené království, které mělo volební e, boj, hovořilo o tom, mohli bychom snížit ta 2% a vyhrálo tak volby. Čili budeme muset e, se posílit synergiemi, budeme muset sdílet e, zdroje, budeme muset dělat společný výzkum v oblasti zbrojní politiky, v oblasti obrany. Musíme synergicky využít finanční i lidské zdroje. Pouze tak budeme schopni eh, posílit. Potřebujeme ale také vlastní kapacitu, protože není možné, aby Evropská unie byla akceschopná pouze ruku v ruce s eh, NATEM protože je možné, že Evropská unie bude chtít konat eh, případě konfliktů někde v sousedství bez Spojených států a není možné, aby senátor z Minnesota spolu rozhodoval o tom, zda ano či ne. E, myslím si, že toto je možnost, abychom v tom jasném demokratickém procesu o těchto věcech rozhodli. A pokud se podíváme na 190 miliard euro, které vydávají členské státy na obranu s výsledkem, který je katastrofální, mrháme penězi daňových poplatníků. Některé armády v Evropě mají režijní náklady ve výši 80%. Tam už nemají prostě vojáky. V Německu máme tolik eh, civilních zaměstnanců v administrativě eh, z armády, že E, prostě nebudeme akce schopní. My jsme v době studené války měli 500 tisíc lidí a teď máme 170 tisíc. A přitom ten podíl těch režijních nákladů se dramaticky zvýšil. To znamená, že budeme muset dělat e, určité věci společně tak, abychom ušetřili finance a lidské zdroje. Vím, že pan e, von Odaca a kolegové nám tady poskytli zajímavé a dobré rady, zejména to, co říkal pan Fondáca, e, to je analýza toho vysvětlení e, vnější služby, to je on tam dal trochu vědeckého základu tomu, co jsem doposud vnímal jenom laicky. A o to jde. My v mnoha věcech vysvětlujeme, ale kde jsme byli v posledním zářijovém týdnu, když v New Yorku uh, američané jednali s Rusy o Sýrii, kde jsme byli my? A to je přesně to, co jste měl pravděpodobně na mysli. A pokud čtete prohlášení ministr, ministrů zahraničí ze včerejška, o všem se tam hovoří. Hovoří se tam o všem, ale Není to v tom duchu, že chceme vyvinout tlak na to, abychom to vyřešili. My děláme hotspoty pro uprchlíky a podobně. Všechno tam je. Ale ukončit tu válku aktivně, dát ty lidi dohromady, převzít vedoucí roli, o tom se relativně moc nemluví. Když si to pročteme podrobně, tak je to v bodu 21c nebo 21.10, ale není to skutečně jako jeden z hlavních bodů, eh, že se zavazujeme. To znamená, že každý z ministrů zahraničí se snaží získat klid sám pro sebe a, a někdo jiný to převezme, tu vedoucí roli. A pokud jde o vnější službu a vysoká, vysokou představitelku, tak možná, že si neuvědomují nebo nemají možnost to udělat hned, protože by museli, tam je to riziko, že by museli rozhodnout. A tady já mám velké obavy, protože když hovoříme o uprchlících, tak Evropa vlastně neposkytuje, neukazuje tu vůli a neukazuje vůli vyřešit ty problémy eh, v místě, kde vznikají, tam, kde je příčina. A tady to musíme také šikovně eh, zdůraznit. A poslední čísla, která máme k dispozici, eh, to je ta power a soft power, tak i soft power. Když ostatní neví, že máme doma i hard power, tak je soft power na nic. To znamená, naše priorita je právě v oblasti takzvané soft power, ale mohli bychom to dělat i jinak. Je to vždycky otázka názoru. Diplomatické prostředky, humanitární prostředky. A já tady prostě pořád postrádám tento přístup. Je to možná nesrozumitelné, tak jak jsem to řekl, omlouvám se, ale vzal jsem to v kratkou. ale vždycky se snažím o to za, uchovat Brity, udržet je v Evropské unii, ale to mi nebude bránit eh, v tom, abych neřekl to, co si myslím o situaci v oblasti bezpečnostní eh, a zahraniční evropské politiky, protože není možné, aby v rámci předvolebního boje se v Británii voličům vykládaly věci, které skutečně nejsou založeny na skutečnosti. Teď máme pár minutek a chtěl bych požádat, pokud budete souhlasit, že dáme slovo přednášejícím v tom pořadí opačném, jak mluvili pan de France. Yes, um, thank you. Děkuji. Možná jenom v rychlosti, abych vyjasnil pár věcí. Pokud jde o institucionální diskusi, myslím si, že ve smlouvě je všechno. Jedná se jenom o provádění. K Bílé knize jsem eh, říkal, že minulý měsíc na začátku září eh, Michel Barnier to navrhl ministrům obrany a setkalo se to s celkem vřelým přijetím od většiny a říkal jsem to s ohledem na blížící se předsednictví Nizozemska, že by to možná byla dobrá příležitost zabývat se tím poté, co bude vypracována Evropská globální strategie, protože je důležité, ta, že ta strategie nemusí nesmí zůstat jenom na té úrovni globální, musí tam být propojení mezi cíly a prostředky. Ty prostředky musí zapadat do toho, co děláme. A když se připravuje globální strategie, tak ta strategie nebude důvěryhodná, pokud nebudeme mít jaký provádět. A konečně k diskusi na to EU upřímně nejsem příliš rychlým. Zdá se mi, že na obou stranách se tím zabýváme příliš ideologicky, obvinujeme ty druhé, že jsou moc ideologičtí. Já si myslím, že teď je nedůležité, pod jakou vlajkou něco děláme. Důležitý je si uvědomit, jak vnímáme svět kolem sebe, jaká jsou rizika, jaké jsou hrozby, co s tím chceme dělat a potom, co potřebujeme na tu reakci. A jestli to je uvnitř EU nebo uvnitř NATO, upřímně řečeno, je podle mě nerelevantní. Pokud tu diskusi povezeme, povedeme institucionálně, ideologicky, pak budeme zvlášť řešit problém NATO, zvlášť problém EU a pak ještě třetí problém eh, interakce mezi NATO a EU. A situace je podle mě mnohem jednodušší. A poslední věc. Chci říci, že plně souhlasím s tím, co říkala paní ministrině Aliot eh, Marie. Děkuji. Ah. Thank you. Děkuji. Já nemám moc co dodat, možná bych jen poznamenal, že na to jsem já citoval ve svém úvodu. A říkal jsem, že je velice eh, pravděpodobné, že eh, Evropská armáda nevznikne, dokud bude eh, existovat NATO, protože NATO pro členské státy znamená mnohem jednodušší řešení při reakci na hrozby a rizika. Nicméně problém je takový, že to úzce souvisí s příspěvkem USA bez příspěvku USA, bez eh, jejich úlohy v, uvnitř na to, pak nebude na to fungovat. A na to nezajistí eh, stejnou úroveň bezpečnosti, jako zajišťuje nyní. A právě s ohledem na to také musíme se zamyslet nad tím, jak čelit tomu znovu se posilujícímu Rusku. Jak daleko zajít při vlastně přístupu k Rusku a jeho poměrně eh, tedy odhodlanému eh, současnému přístupu z hlediska bezpečnosti není to moc jasné. Na to učinilo určité kroky, tak nějak eh, decentně reagovalo, ale samozřejmě věci se mohou ještě zhoršovat a američané od nás očekávají, mm, nebo od nás potřebují, abychom třeba navýšili své rozpočty na obranu. Pokud nenavýšíme rozpočty na obranu a nepovedeme nové iniciativy v oblasti kapacit, pak pravděpodobně budeme muset požádat Američany, aby to udělali za nás. A pokud to neudělají, tak budeme v problematické situaci. A to je vlastně situace, i když se hovoří o evropské obraně. Musíme být efektivnější. Situace je taková, že Současný způsob eh, utrácení peněz na obranu v Evropě není příliš efektivní. A já jsem eh, si říkal, že chceme lépe rozvíjet společné evropské politiky, pokud jde o obraný průmysl, obrané technologie, eh, technologie dvojího užití, bezpečnostní technologie a tak dále. Pokud to chceme dělat společně, Eh, tak to asi bude efektivnější, když budeme postupovat společně a podaří se třeba zlepšit výsledky. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za fascinující diskusi. Já mám jenom pár stručných bodů. Za prvé demokratická kontrola. Souhlasím s tím voláním po větší parlamentní kontrole e, operací EU, zvláště těch vojenských. A také pokud ta, ta rozhodnutí zúčastnit se e, ve vojenských e, operacích zatím zůstávají na národní úrovni. Já jsem vlastně o tomto hovořil i ve své doktorské práci. E, kde jsme řešili právě zapojení eh, parlamentu, posilování parlamentní kontroly a něco takového by mohlo být i u SBOP, ale zatím je to třeba dělat na národní úrovni. Jsou jenom některé oblasti, kde by smlouva umožnila větší zapojení Evropského parlamentu, ale já myslím, že by to mohlo být třeba u mechanismu Atena, který se týká tedy sdělených nákladů na vojenské operace. To by bylo možné dle eh, současných smluv. Za druhé, k otázce PESCO mm, stále eh, strukturované spolupráce, kolik členů by se, členských států by se mělo zapojit. Když si mm, dívám na smlouvu, tak jestli to dobře chápu, tak na rozdíl od zesílené spolupráce, kde může být několik typů, ve smlouvě se hovoří pouze o jediné PESCO mezi těmi členskými státy, které o to mají zájem. Uh, a to podle mého názoru znamená, že je třeba tam zapojit co možná nejvíce členských států do takovéto e, stále strukturované spolupráce, aby tam vlastně nebyla jedna struktura třeba pro holandskou, německou, jedna pro pobaltskou, ale spíše by to měl být takový sdílený rámec pro co možná nejvíce států. Za třetí, otázka e, doložky o solidaritě a jak e, lze vlastně toto využít e, třeba vojsko při řešení živelných katastrof. Rozhodnutí rady existuje, které vyjasňuje tuto doložku, je to z června loňského roku. Ta obava, že by tam vojsko mohlo být třeba použito k potlačování nějaký, nějaké občanské spory, to je neoprávněné, protože to vojsko vlastně tam má řešit eh, skutečně tu živelnou katastrofu jako takovou, zajišťovat třeba chemickou nebo jadernou infrastrukturu. Eh, jsou vlastně mnohé způsoby, jak využít vojsko v řešení takovýchto krizí. Je to i v Německu, kde armáda se, se Eh, také využila na základě této doložky solidarity, ale ve velice striktním významu a rozhodně eh, tam nehrozilo, že by svou sílu nějak obrátili proti evropským občanům, tak jak to tady bylo popsáno. A pokud jde o tu ideologickou diskusi eh, NATO versus EU a SBOP, já k tomu nebudu asi moc dodávat, britští kolegové navíc už odešli, ale myslím si, že je tady třeba skutečně pragmaticky sdílet práci mezi oběma organizacemi. Jsou věci, které my bychom mohli udělat i podle smlouvy a to je třeba otázka nějakého vrchního velení eh, pro Evropskou unii. Olivie eh, vlastně to tady zmínil v souvislosti se Spojeným královstvím a já si říkám, jak je pragmatické, že EU má jiné velení pro námořní operace ve středu e, moří a jiné velení pro námořní operace v africkém rohu proti pirátům. Já si myslím, že eh, potřebujeme tedy ten pragmatický pohled na operace SBOP a tam, kde třeba mm, jsou operace typu Atalanta, potřebujeme nějaké společné vrchní velení a to je věc, které by se dalo dosáhnout v blízké budoucnosti. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Jenom eh, dva velice stručné body ke dvěma otázkám, které tady zazněly. Jednak k té eh, stále strukturované spolupráci. Smlouva nehovoří o číslech, hovoří o určitých kritériích. Jsou tam dvě kritéria. Jedno kritérium je rozvoj obraných kapacit a druhé kritérium je eh, kapacita na zřízení nějakých bojových sil. A to tedy musí ty členské státy, eh, které se chtějí zúčastnit, splnit, ale je to poměrně jednoduchý eh, manévr. Ta kritéria byla formulována velice jednoduše v protokolu ke smlouvám. Druhá věc, parlamentní dohled možná by mohl být dobrý nápad mít větší parlamentní dohled v této oblasti, ale jsme omezeni eh, smlouvou. A pokud jde o SBZP, tam máme článek 36, který omezuje úlohu eh, Evropského parlamentu dosti podstatným způsobem. Pokud jde o parlamentní dohled nad mezinárodními dohromady to máme 218, 10 smlouvy o EU a tam nejen, že parlament je e, připraven to využít, ale také už i soudní dvůr je ochoten toto chránit. Máme případ e, dohody EU Mauricius, dohody o transferu, kde e, vlastně soud řekl velice jasně, že parlament musí být informován ve všech fázích tohoto postupu, což je docela významné a soudní bude odhodlán to chránit. A tím se vracím k bodu, co jsem říkal eh, dříve o institucionální spolupráci. Existují limity, pokud jde o dozor Evropského parlamentu v této oblasti. Eh, ta spolupráce mezi institucemi je vlastně, není eh, takto tady dozorována, což eh, něco znamená a je možné, že Evropský parlament by tady v tom mohl vykonávat větší úlohu. Děkuji. Děkuji. Eh, děkuji všem čtyřem panelistům. Myslím si, že to bylo velice užitečné si je vyslechnout proberu to tedy s oběma zpravodaji, zda z toho tedy nepřevzít eh, něco do svých zpráv. Byli tady, naslouchali a proto pro nás to bylo velice užitečné, eh, ty vaše rady. Paní Spinelli, chcete ještě to uzavřít? Já chci poděkovat všem řečníkům. Myslím, že už nemáme moc času, protože tlumočníci už budou muset odejít. Jenom bych chtěla ještě zdůraznit jednu věc a přejdu do italštiny. A chtěla bych tady rozptýlit určité nedorozumění. Kolega Jo Leinen eh, připomněl, že parlamentní kontrola nesouvisí s eh, hlasováním pomocí většiny a s tím plně souhlasím. Já jsem chtěla spíš nadnést takovou otázku. Při nějakých závažných krizích, eh, třeba ve válečné situaci nebo po válce, právo VETA souvisí s demokratickým požadavkem, s, je to uvedeno i v ústavě, není to v ústavě všech států. A já spíš kladu takovou otázku, ta ústavní, takováto ústavní demokracie v Evropě neexistuje a mohlo by tedy vzniknout nedorozumění ohledně té otázky hlasování většinového. A ještě poslední věc k NATO. Pan profesor Silvestry tady řekl věc, kterou já považuji za velice eh, výmluvnou. Na to je sice jednodušším řešením, ale je tady také otázka eh, takové iluze eh, národní suverenity. A tato, tuto iluzi lépe chrání na to než Evropa. To je pravda a musíme o tom uvažovat. Je třeba tuto iluzi zachovat při životě. Takže ještě jednou děkuji všem, kteří se účastnili tohoto eh,